Okay, je vous propose de... Dobrá, navrhuji, abychom začali naši schůzi. Já budu na začátku předsedat, neboť paní předsedkyně Marita eh, eh, ještě zde není, takže já začnu, doufám, že vám to nevadí. Co se týče tlumočení, veškeré jazyky máme k dispozici, výjima chorvatštiny a bulgárštiny, ale já nechám teď několik vteřin kolegům tlumočníkům, proto aby mohli přečíst svou informaci. Tlumočníci jsou již 37. den ve stávce proti jednostrannému nastolení nevyvážených a neférových pracovních podmínek pro tlumočníky ze strany administrativy Evropského parlamentu. S politováním oznamujeme, že tlumočení dnes bude ukončeno přesně podle plánovaného harmonogramu ve 14.30. Děkujeme za pozornost. Merci. Děkuji. Ne, co se týče našeho pořadu jednání, tady já bych rád poblahopřál k francouzským kolegům, když já velmi, velmi lituji vlastně toho včerejšího francouzského vítězství, ale na jsme se dostali do finále, ale jakožto Evropan jsem spokojen, protože vím, že prostě nakonec v tom mistrovství vyhraje evropský tým. Co se týče našeho pořadu jednání, máme tady schválení zápisu schůdí ze 7. června, 25. 26. dubna, 28 června a dále mm, mm, interinstitucionální vyjednávání, která právě probíhají. Tady máme vyjednávání, je to trialog o agenturách, je tady Evropská Eh, Agentura pro bezpečnost zdraví při a dále Evropská nadace pro zlepšování pracovních podmínek a také Evropské centrum pro rozvoj a profesní vzdělávání, tedy CDFO. Proběhl trialog 10. Eh, července v těchto agenturách. Tento trialog proběhl s rakouským předsednictvím a informace, které máme, jsou v tom smyslu, že diskuze probíhaly v velice konstruktivní atmosféře, společně tedy s naším spoluzákonodárcem. Máme tam jisté nesoulady v mnoha bodech, ale eh, Některé klíčové body, které jsou obtížně stále ještě zůstávají a budou pravděpodobně dořešeny během příštích dialogů. Příští dialog je naplánován na začátek září. To tedy k vyjednávání, která probíhají v trialogu. A nyní přímo přecházím k bodu číslo 5 našeho pořadu jednání. Ten se týká ochrany pracovníků, které jsou vystaveni karcinogenům či mutagenům v práci. Je to téma, které tady vlastně jsme již měli. To je takové to třetí mm, téma, které se týká karcinogenů a mutagenů. Já bych i hned přenechal slovo naší zpravodajce paní Lauře Ageje. Prosím. Grazie, presidente. Eh, colleghi, buongiorno. Sono... Pane předsedo, milé kolegyně a milí kolegové, dobrý den. Já jsem velmi hrdá na to, že mohu být zpravodajkou pro třetí část měrnice, která se týká ochrany pracovníků před karcinogeny a mutageny na pracovišti. Podle mne jsme dosud odvedli vynikající práci a zavedli jsme Eh, hraniční hodnoty asi pro 20 karcinogenních látek. Pomocí této zprávy zavádíme další hraniční hodnoty při vystavení při práci na dalších pět karcinogenů. Já chci zajistit co možná nejvyšší ochranu pracovníků, aniž bych ovšem příliš nadměrně eh, zatěžovala náklady malé a střední podniky a je možné tyto dva aspekty propojit správným způsobem, pokud při budeme mít dobré organizační a technické nastavení a hlavně budeme mít dobrou přechodnou dobu. Například berylium. Tady máme sedmiletou přechodnou lhůtu na místo pěti let, které navrhovala komise. Aniž bychom ovšem změnili hraniční hodnotu. Chceme prostě dát podnikům v sektoru více času na přizpůsobení aby nemuseli odcházet eh, na nějaká jiná stanoviště do jiných států. Členské státy musí provádět eh, pravidelné preventivní kontroly, co se týče vystavování pracovníků na pracovišti právě beríliu, kadmium. Tady jsme nechali, ponechali hraniční hodnotu komise, ale upřesnili jsme to. Přesně stanovujeme, že pokud někde na pracovišti dochází k expozici této látce, či nějakým sloučeninám kadmia karcinogenním, že v tomto případě musí eh, odpovídající orgán pro zdraví pracovníků vytvářet biomonitoring eh, pravidelně, musí se to dokumentovat a musí přesně prokázat, kolik kadmia například je eh, obsaženo v moči pracovníků. Hraniční hodnota jsou 2 mikrogramy a jinak 0,004 mikrogramů. Co se týče dalších tří látek, eh, arzenová kyselina formalinit a metylen bis, zde jsem ponechala hraniční hodnoty tak, jak je navrhovala komise a zde zaměstnavatelské svazy musí tedy dokontrolovat příslušným způsobem tu expozici. V posledních letech v Evropské unii jsme vystaveni hospodářskému oživení, což je dobré a proto je třeba zohlednit i potřeby malých a středních podniků a e, zohlednit i to, e, co znamená takováto investice na ochranu pracovníků v jejich bilanci. My se snažíme Snažíme se tentokrát e, celou věc dotáhnout až do konce a ty nebezpečné léky, zejména ty cytotoxické léky, dořešit v naší směrnici, zejména v příloze 1, kde se výslovně hovoří o pracovnících či práci, která sebou nese expozici karcinogenům. E, Takto je vystaveno mnoho osob, které pracují ve zdravotnictví, jsou vystaveni nebezpečným lékům, které jsou karcinogenní či jinak toxické. Například se to týká také cytotoxických léků, eh, se kterými zachází eh, pracovníky ci ve zdravotnictví a takto jsou vystaveni zvýšenému riziku rakoviny a dalších chorob. Týká se to také například zdravotních sester. Ti mají, pokud jsou vystaveni těmto látkám, dvakrát větší pravděpodobnost, že pokud otěhotní, tak těhotenství skončí samovolným potratem. A každý rok eh, v důsledku expozice dochází k více než 2000 novým případům leukemie. Rovněž dochází také k tomu, že se rodí postižené děti v důsledku expozice matky. Je tedy důležité expozice pracovníků omezovat, či jim zamezit zcela, Tyto karcinogenní genotoxické látky jsou totiž velice nebezpečné. Co se týče cytotoxických léčiv, Zatím je nemůžeme zcela zakázat, bylo by vhodné spíše nahradit méně nebezpečným lékem, ale momentálně to není schůdné, zejména ve zdravotnictví v bezprostřední budoucnosti. Proto musíme požadovat, aby pracovníci používali technologicky uzavřený systém při, zachá- při tom, kdy, tedy v době, kdy zachází s takovými to léky. Musíme tomuto nebezpečí zamezovat. Některé možnosti již jsou, ale nejsou zcela implementovány. Zejména se to týká výrobu těch, výroby těchto přípravků, proto je nezbytné abychom zaváděli nové uzavřené systémy, správným způsobem do nich investovali. Takovéto systémy mohou fungovat jak v oblasti výroby těch nebezpečných látek, tak v oblasti používání těchto léků. Rovněž se to také týká nakládání s odpady, které vznikají po použití takovýchto léčivých přípravků. To je tedy eh, můj přístup, který jsem zvolila u této zprávy a velmi se těším na spolupráci se všemi kolegyněmi a kolegy, tak, abychom poslední část směrnice měli co možná nejlepší a nejefektivnější. Děkuji předseda, děkuji. Já bych nejdříve rád řekl, že bych si se velice těším na to, až bude dokončena tato třetí část. Je to velice důležitá věc. Viděli jsme to už u té první části, druhé části. Tam jsme to tedy zaváděli postupně v permanentním procesu revize. Pro mě je to velice důležitá věc. Jsem tedy velice spokojen, že pokračujeme s touto metodou, která se opírá o názory sociálních partnerů v této věci a je to věc, která je podle mě velice vhodná. Myslím si, že jsme zvolili skutečně vhodný přístup k této práci. Já bych byl rád, abychom pokračovali v této demace, kterou jsme měli, kterou jsme měli ještě v první a druhé části, abychom dokázali zde v parlamentu rychle dosáhnout dohody, abychom mohli rychle přejít do trialogu, do našich diskuzí se spoluzákonodárcem. Proč říkám rychle? Já bych si velice přála, abychom tuto to třetí část dokončili do konce tohoto mandátu. Nebo ta čtvrtá část je již eh, ve fáze přípravy a eh, proto je, myslím, velice důležité rychle dokončit tuto třetí část. Již v tomto stádiu můžeme uvést jisté aspekty. Musím říci, že tato zpráva nám pomůže velmi konkrétně pokročit. Měli bychom zohlednit realitu ve veškerých odvětvích, v různých typích, typech podniků, tady myslím zejména na malé a střední podniky, ale zároveň nemůžeme akceptovat, aby tady byla různá úroveň ochrany podle toho, kde ten pracovník pracuje. E, to ne je důležité, abychom spíše pomáhli podnikům v tom dodržovat veškerá kritéria. Možná i tím, že jim poskytneme ty přechodné lhuty. Co se týče těch cytotoxických přípravků, tady já nevím. E, samozřejmě já chápu tu šíři té problematiky, je to velice důležitý problém, je třeba přinášet řešení, ale trochu se bojím, že tato otázka je příliš komplexní pro to, abychom ji mohli upravit v e, tomto rámci. O to spíše, že je třeba si položit otázku, jaké nejvhodnější prostředky poslouží k tomu, abychom vyřešili tuto otázku ochrany pracovníků, kteří pracují s těmito látkami. Já bych eh, na závěr ještě řekl, možná by vám to bude připadat zvláštní, ale já chci říci, že v pozměňovacích návrhech, které předložím, tam opětovně předložím pozměňovací návrhy, na který jsme se shodli s ohledem na výfoukových plynech z dýzlových motorů. Já doufám, že se to podaří velmi rychle dořešit během trialogů, které budeme mít s rakouským předsednictvím. Ale chci tedy říct již tak toto ohlásit, že pokud se to nedořeší v té druhé části, eh, tak já to právě předložím v rámci této třetí části. A nyní za socialisty a demokraty bude hovořit paní Gutan. Thank you, Cher. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám paní Skok, která myslela, že se dostaví, ale včera večer měla problém s letem a proto budu hovořit za ní. Za prvé bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za zprávu z její perspektivy návrh komise byl velmi dobrý a ona má pocit, že tento návrh se nemusí měnit, protože byl založen na doporučení SKOL a také na dohodě sociálních partnerů. Pokud se týče kadmia a berilia, tady ještě bude dále konzultovat se sociálními partnery a vědci. Pokud se týče Eh, drog, tak a dalších chemických látek, tak tady eh, má obavy o expozici pracovníků vůči těmto nebezpečným látkám. Ale na druhé straně je, má také obavy, zdali příloha 1 je správně formulována, což souvisí s tím, že ani SKOL, ani sociální partneři zatím neměli možnost se k v návrhu vyjádřit. Zabývala se seznamem látek, který má být pokryt touto směrnicí, a to je navrhovaný seznam látek, se například se se tam objevuje také progesteron a estragon a další věci a to jsou látky, které se také používají například v porodnictví. A kdyby tyto látky byly začleněny, potom by bylo také omezeno práva, eh, právo žen na eh, kontrolu eh, porodu a početí. A dále také se zabývá článkem 4.1 směrnice a to je takzvaný substituční požadavek. To tedy znamená, že zaměstnavatel musí v prvé řadě nahradit tyto látky. A to je velice restriktivní požadavek, vzhledem k charakteru těchto látek. A právě proto Marita nepodpoří žádný takovýto návrh, který by se týkal substituce a také nejde o to, aby byla tato legislativa velmi obecně celá zintenzifikována. Paní se domnívá, že musíme projednávat vyjednávat a pojednávat jednotlivé látky, protože jestliže látka není vhodná pro CMD, Potom tady existují další legislativní možnosti, eh, které lze zkoumat. Parlament se také může obrátit na komisi, aby se zabývala specifickými látkami, protože takto již se postupovalo v minulosti úspěšně. Celá řada látek, které se nalézaly v první části, nyní byly přesunuty do třetí skupiny. A také se tady žádá o určité e, daňové ústupky a tento požadavek nechce Margita potvrdit. Nelze požadovat, aby e, členské státy snižovaly daně. A Tady se hovoří o probably a possibly. To, jsou, to je formulace v pozňovacím návrhu 22 a 23. Toto nelze e, podpořit, protože toto by vedlo k velké právní nejistotě. Marita je úřadující předsedkyní a právě proto chce, abych se zmínila o jedné procesní záležitosti. Vzhledem k tomu, že tento návrh týkající se nebezpečných látek musí také zapojit do své činnosti výbor pro životní prostředí, protože především farmaceutické produkty spadají do kompetence tohoto výboru. Děkuji vám. Děkuji a nyní za EKR paní McIntyre. Thank you, Chair. Um... Děkuji, pane předsedo. Já vítám tuto třetí fázi CMD a děkuji zpravodajce za dobře vykonanou práci. My již jsme o tom hovořili v minulosti. Komise na tomto návrhu pracuje již dlouhou dobu. To znamená, že komise již má proces, jak stanovit limity a my bychom je neměli z, po naší stra- z naší strany měnit. Já se domnívám, že my bychom měli dosáhnout co možná nejnižších hodnot. To znamená, že členské státy by měly také investovat do vědy a měly by povzbuzovat podniky, aby snižovaly hodnoty a hranice. A my však nemůžeme stanovovat takové limity, které nemůžeme prosadit. A já si myslím, že opravdu prosazení těchto limitů na pracovišti je to nejdůležitější. Já jsem byla překvapena, že CMD2 nebylo součástí agendy 4. CMD2, tedy druhá fáze, na, dále je projednávána institucemi. Tato fáza ještě nebyla ukončena. Já nyní vyjádřím obecnou obavu, která zní, že nehledě na to, co chceme vidět v CMD3, tak jsme se snažili velice usilovně o konsistentní proces. Ukončili jsme CMD1 a to, co jsme dohodli, bylo převedeno do fáze 2. A já se domnívám, že musíme kompletně ukončit fázi 2, ať tam budou dýzlové eh, výfukové plyny či ne. A pak bychom se měli přesunout do procesu probírání CMD3. Já mě znepokojuje to, že nedokončíme určitou věc. Já se domnívám, že musíme určitý proces dokončit. My jsme navrhli nový proces, určité nové věci jsme zakomponovali a já si myslím, že bychom měli, postup, měli postupovat postupně a ne paralelně. My nyní zahajujeme jednání, ale myslím si, že nejdříve musíme ukončit eh, jednu věc a potom postupovat k další, tedy dokončit nejdříve druhou fázi. A já sdílím obavy, o tom, jak budeme měřit expozici vůči kadmiu. Já podporuji to, co navrhuje zpravodajka, aby se monitorovala moč. To by byla také cesta, jak zabezpečit bezpečnost pracovníků. Bylo mi řečeno, že Eh, měřit pouze ovzduší je nedostatečné. Já bych tedy se chtěla dozvědět od komise, proč se zatím takto nepostupuje. Některá odvětví eh, také se vyjádřila k tomuto návrhu a vyjádřila své obavy týkající se kadmia a také form, formaldehydu. Já se tedy ptám, zdali bychom se jako výbor měli obrátit na EPRS, tak aby provedli hodnocení uh, dopadu, které vypracovala komise. A nejenom pro tyto látky, ale především tedy pro kadmium. Já se domnívám, že bychom se tím měli ještě jednou zabývat. Děkuji. Euh, Děkuji. Tady dvě otázky, které se týkají vyjednávání v dialogu. Tady červnu se o tom hovořili, já jsem v kontaktu s rakouským předsednictvím. Momentálně budeme mít co možná nejdříve novou schůzku v rámci trialogu, bude to v září, jak jsem uvedu. A nyní pan Enrique Calve Šambon za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Já přejdu do jazyka Cervantes. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Co se týče této třetí etapy vypracovávání tohoto řekněme, ofenzivního textu a v podstatě té ofenzivy bychom se měli stále držet my všichni, nejen komise, protože jde o to přizpůsobovat eh, kontinuálním způsobem redukci nebo snižování úrovně rizik v práci. To znamená, v tuto chvíli to všechno souvisí, a proto říkám kontinuální přizpůsobování, to všechno souvisí se vývojem technologií a hlavně také se naší schopností řádně tyto úrovně měřit. A proto je zcela nezbytné, protože velmi dobře víme, že ta, ten, ta maximální úroveň ochrany je ve chvíli, kdy naměříme nulu. Ale chci říci, že to měření a snaha o ochranu musí být něčím stálým, permanentním. A proto jsme velmi rádi, že komise se tedy tohoto principu drží a jsme velmi rádi, že se tomu také věnuje paní zpravodajka a jsme také rádi, že se tomu věnuje tak, jak se tomu věnuje. Myslím si, že zcela nespochybnitelné, že je to velmi důležité a že tady nás čekají pozitivní výsledky. Nicméně, eh, Perfektní nebo perfekcionismus je vždy nepřítelem toho dobrého. To znamená, že musíme udělat všechno pro to, aby se eh, to nějak neprodlužovalo, neodkládalo. A to je důležité pro nás i pro paní zpravodajku. A my už máme samozřejmě určité zkušenosti z těch prvních dvou fází, z těch prvních dvou balíčků a proto musíme udělat všechno pro to, aby naše ambice nestála v cestě tomu praktickému. To znamená, máme tady ten druhý beč, takzvaný, i s dýzlem a já jsem hlasoval pro, a jsem velmi rád, nebo chci, chci a byl jsem pro, abych se do toho zapracoval diesel a zastávám stále to stejné stanovisko. Nicméně zkušenost ukazuje, že toto by mohlo vést k zablokování trialogu a z toho důvodu vlastně blokujeme i všechno, všechny ty pozitivní dopady, které by to mohlo mít, kdyby se to co nejdříve odhlasovalo. Takže to znamená, že tady, ano, jsme proto, aby to bylo ve dvojce, ale nechceme, aby to blokovalo eh, trialog týkající trojky. To znamená, takže já stoprocentně podporuji to co, to, co říkáme o tom dýzlu. Ale nesmíme dopustit, aby to zablokovalo celé jednání. Co se týče technického charakteru eh, této zprávy, tak podporuji podporuji to, podporuji i to, co se řeklo o kadmiu. A co se týče těch technických záležitostí, tak chci říci, že všichni se učíme, eh, protože ne všichni máme to štěstí, že jsme odborníkem jako Marita, ale my se snažíme opravdu, eh, učíme se a nasloucháme sociálním partnerům, ve chvíli, kdy se snažíme měřit a vyvažovat eh, ten návrh směrnice, protože ten návrh už eh, sám o sobě je dobrý. Takže co se týče těch cytotoxických látek a těch doplňkových látek a těch cytotoxických eh, léčiv, tak tady nejde, nebo ten problém nespočívá v tom, jestli pracujete někde v dolech anebo v laboratoři. Jde o to, že tady prostě někdo je exponován, vystavován účinkům této látky. Takže právě proto říkám, že jsme otevření, otevření další debatě. Chceme, chceme prostě zajistit ty nejvyšší možné záruky. To znamená, vždy Musíme se toho držet kdykoliv nebo ze jakýchkoliv podmínek ve chvíli, kdy víme, že to je prakticky a politicky prosaditelné. Protože musíme se vyhnout té blokaci. Říkala to i paní McIntyre. To znamená, je třeba ve chvíli, kdy něco začnete, tak to musíte dokončit. Nemůžete mít tři otevřené eh, fáze. A potom na závěr, paní Agea, samozřejmě má tu povinnost zamýšlet se a, a reflektovat samozřejmě hospodářské a ekonomické aktivity malých a středních podniků, kterým se velmi věnuje a velmi seriózně se jimi zabývá ve své zprávě. A je třeba udělat tedy všechno, proto, abychom ve chvíli, kdy budeme přijímat opatření, vytvářet při, eh, při, eh, opatření a připravovat podpůrné aktivity, aby šlo o opravdová opatření, o opravdovou podporu. A z toho důvodu je třeba opravdu pracovat v tom nejlepším duchu. Děkuji všem za to, co bylo řečeno, co bylo napsáno, protože to považujeme za skvělý základ pro naší práci, pro ochranu na všech našich pracujících. Merci pour la GUE. Děkuji mnohokrát a za GUE pan L. Jerik. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poblahopřát eh, kolegyni Laure a G za její práci na tom třetím balíčku směrnice, která omezuje expozici karcinogenním a mutagenním látkám. A tady bych připomněl, jaká je ambice Evropského odborového svazu, že chcejí, chtějí mít nové limity pro 50 látek do roku 2020. Vidíme, že je před námi ještě velký kus práce. Jistě, je naší odpovědností, je to naše role, abychom pracovali na ochraně všech pracovníků bez výjimky. Co se týče citotoxických léčiv, tady jde zejména o to uvědomit si, že ty léky jsou potřebné, důležité jsou to antikarcinogeny, které jsou používány pro léčení národových onemocnění a ale bohužel mohou expozici těmto lékům může zase vést k jistým zdravotním problémům. Takže tady je důležité, aby ti lidé, kteří tyto léky připravují, s nimi zacházejí, byli chráněni, nebo ti to, co to toxika, jsou skutečnými jedy. Proto je, myslím, velice vhodné a důležité, abychom posílili ten protokol, který se věnuje jejich používání, abychom nalezli náhradu, které budou mít stejné klinické výsledky a abychom omezovali expozici pracovníků těmto nebezpečným léčivám. Co se týče mít ty, toho návrhu mít ty limity na 8 hodin denně a 40 hodin týdně, tak to je nastavit. Toto je, myslím, velice užitečný přístup je to aspoň jedna z těch přecházek, kterou zavádíme pro to, aby ti zdravotničtí pracovníci byli chráněni, ale oni většinou pracují delší dobu, takže tady musíme počítat s tím, že tady pokud budou, budou pracovat déle, tak budou příliš vystaveni těmto um, karcinogenním lékům. Návrh naší paní zpravodajky, to jsou ty mechanismy pro finanční pomoc podnikům, proto abychom jim pomohli v tom přechodném období. To není špatné, ale nesmíme ztrácet ze zřetele toho, co nám jde, to hlavní, a to je ochrana zdraví pracovníků. Proč? Proč tady máme proč se nám nelíbí to rozšíření z pěti let na sedm let to přechodné období v případě Berília? My musíme chránit pracovníky před riziky. Musíme tam mít dobré prevenční prostředky, e, dobré možnosti kontroly hlediska zdravotních orgánů a nesmíme vystavovat naše obyvatele rizikovým faktorům. Podporuji návrh, který právě přednesl náš předseda, které abychom nestráceli ze zřetele tu nutnost opětovného zavedení pozměňovacích návrhů, které byly původně předloženy v případě dýzlových motorů a výfukových plynů. Zatím tady není schoda, zatím to není dořešeno, ale já si myslím, že bychom to tam měli vnést na veřejnost, tuto záležitost. Neboť se to týká mnoha osob v práci. A pracovišti tady bychom měli vždy na prvním místě myslet na zdraví. Děkuji, pan předseda. Paní Deli zde není, paní Melan také ne, a proto předávám slovo panu Olsonovi za komisi. Thank you very much, uh, uh, chair. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji také paní zpravodajce za velmi, velmi dobrou zprávu. Uh, a chci říci, že pro mě je opravdu podstou a potěšením, že zde mohu být ve vašem výboru, hovořit o této zprávě a vědět také samozřejmě, jak mnoho je tady porozumění a znalostí souvisejících s tímto tématem. Takže já jsem slíbil, že budu hovořit stručně, takže mám tři velmi krátké stručné body. V první řadě opakuji tu záležitost, která zde byla několikrát zopakována. Je to opravdu fantastická směrnice, která má a bude mít silné účinky ve chvíli, kdy se nějaká substance stane součástí eh, této směrnice. Hned jsou vlastně nastaveny nové substituční požadavky, které nejsou jaksi omezeny ničím jiným než technickými limity. Tady vůbec se nejedná o ekonomické souvislosti. To znamená, ve chvíli, kdy se něco dostane do této směrnice, tak je třeba hned hledat substituční látky. Takže to je přesně to, čeho jsme se také drželi. Proto jsme se drželi toho velmi striktního procesu. Vycházeli jsme vlastně z tripartitního dialogu s našimi partnery, z odborných studií a také samozřejmě z odborného hodnocení rizik. Takže to znamená, že možná ten pokrok není tak rychlý, jak by se mnoho zúčastněných stran přálo, ale myslím si, že je třeba respektovat tento proces jako takový, tak abychom se ujistili, že opravdu jsme schopni a zohledňujeme všechny možné dopady. Takže to by bylo za prvé. Za druhé, otázka, kterou jste zmínil vy, pane předsedo, ale nejenom vy, ale i další poslanci a poslankyně. Musíme se ujistit, v tom, že aktualizace této směrnice se stane opravdu pravidelným a všemi přijatým procesem. Komise i pan Juncker vstály za eh, tímto principem jako důležitou součástí sociálního pilíře. To znamená, že my v rámci této legislativy uděláme všechno pro to, že to bude proces a postup, který se bude pravidelně opakovat. To znamená, že samozřejmě očekáváme tady těch fází 5, 7 i více, ale musíme se každé z nich jednotlivě velmi pečlivě obezřetně věnovat. A je velmi důležité, aby i ta druhá a třetí etapa došla opravdu ke svému konci v rámci tohoto legislativního mandátu. A to je politická zodpovědnost jak komise, tak Evropského parlamentu. Chci říci, že rada doposavat ehm, byla velmi pozitivní, velmi kladně vlastně přistupovala eh, k této otázce, včetně tedy vypracování vypracování nových sociálních politik. A třetí bod se týká prvního i druhého bodu. Týká se cytotoxických látek léčiv. Tomu se věnujeme opravdu velmi seriózně. Jako paní komisařka, ty se tomu, se tomu opravdu velmi seriózně věnuje. To znamená, že tady základním klíčovým prvkem je najít nějaký jaksi praktický způsob, jak tedy pokrýt, jak najít těch 12 milion pracujících. Toto je už součástí nebo funguje součást, částečně v rámci jaksi té rámcové směrnice, ale komise se zavázala k tomu, že se vynasnaží tady dosáhnout co největšího pokroku. A jak již bylo řečeno, máme tady tedy, eh, nebo ve chvíli, kdy se nějaké látky, nějaká léčiva dostanou do rozsahu působnosti této směrnice, tak to bude mít samozřejmě velké nejen právní, ale i politické dopady. To znamená, že my tady v tuto chvíli nevyvažujeme mezi ziskem eh, komerčních podniků a zdravím pracujících. Tady je na prvním místě samozřejmě ochrana pracujících a také efektivita jejich ochrany. To znamená, tady samozřejmě ta právní otázka je, jakým způsobem to tedy nějakým způsobem zapracovat a zpracovat v rámci té směrnice. Ale je tady ještě jedna věc, která se velmi dobře odráží v této zprávě a to je otázka, jakým způsobem do té směrnice zapracujeme právě tento vyvažující element, protože tady u té směrnice jde přece o věci, které jsou automatické. To znamená, ve chvíli, kdybychom chtěli měřit efektivitu ochrany a peče, tak to by samozřejmě mělo dopad nejen na směrnici, ale také na náš způsob vnímání různých látek. Takže toto by mělo být také součástí tedy těch úvodních eh, ustanovení eh, této směrnice. Takže je třeba tady si to opravdu eh, to reflektovat nejen tedy z toho právního, ale také z politického hlediska, což je zcela zásadní v souvislosti s touto směrnicí. Děkuji. Děkuji. Pani Auga. Za la Commissione per le valutazioni. Děkuji, děkuji svým kolegům a také samozřejmě i panu předsedovi, i komisi. Děkuji za všechny připomínky, za všechna všechny otázky, připomínky, hodnocení za tuto první výměnu názoru. Já si myslím, že samozřejmě tento základ, eh, od kterého se odrážíme, je ještě zlepšitelný. To znamená, že ho budeme zlepšovat a já se samozřejmě vynasnažím eh, o to vylepšit to co nejvíce. Co se týče tedy těch priorit, tak tady samozřejmě je třeba se podívat hlavně tedy na to zacházení s těmi nebezpečnými léčivy. Tady v tuto chvíli nehovoříme o nějakým způsobem jaksi eh, vyčlenování nebo vyškrtávání látek, které zachraňují životy. Je samozřejmě, že je nechceme eliminovat. Jde o to, aby zacházení s těmito léčivy bylo natolik bezpečné, že lidé, kteří s nimi manipulují, budou opravdu stoprocentně chráněni. To je přesně to, o co nám jde. To znamená, nejde tady o to je nějakým způsobem nahradit, vyeliminovat, ale zajistit co nejbezpečnější zascházení s těmito eh, látkami. Já si myslím, že tento text eh, rozhodně posouvá celou tu věc vpřed a nikdo se nesnaží tady nějakým způsobem snižovat ty, ta omezení nebo ty nastavené limity. E, samozřejmě musíme e, se prostě zabývat e, látkami, které jsou karcinogenní, mutageny, to jsou prostě věci, před kterými nelze zavírat oči, ale samozřejmě můžeme se zamýšlet nad možností využívání nějakých nových látek. A v té přechodné době, v té přechodné fázi se opravdu můžeme podívat na tyto možné náhradní látky tak, aby malé a střední podniky eh, nezbankrotovaly. To už eh, zde bylo několikrát řečeno. Samozřejmě zdraví, zdraví pracujícího člověka nemá, se nelze vyčíslit jaksi kvantitativně. Nicméně je třeba také zohledňovat eh, možnost vlastně zániku podniku eh, a to je něco, co nechceme, čemu chceme samozřejmě zabránit. To znamená, potřebujeme dobrý základ pro tuto směrnici. Já jsem eh, hovořila a naslouchala jsem zástupcům jak ze strany zaměstnanců, tak ze strany zaměstnavatelů já eh, se nepřikláním teď ani k jedné, ani k druhé straně. Mě prvořadě zajímá zdraví. Zdraví pracujících, zdraví podniků, ale samozřejmě, že zdraví podniků nemůže jít na úkor zdraví pracujících těchto podnicích. Takže pomůžte mi, pomůžte mi prosím vylepšit eh, tento návrh. Je to samozřejmě dobrý základ, ale samozřejmě může být zlepšen. Merci, j'avais pas vu monsieur Simon demande la parole. Já jsem neviděl, že pan Simon žádá o slovo, takže mu dávám slovo nyní. Děkuji, pane předsedo, to je od vás velmi laskavé. Tak, poslední. Děkuji, děkuji, gratuluji paní zpravodajce za skvělou práci, opravdu za velkou odvahu a statečnost ve chvíli, kdy tady hovoří o vystavování pracovníků cytotoxickým látkám. To znamená, je třeba se podívat tady na ta rizika související s průkaznými materiály, protože tady v tuto chvíli už máme 30 leté průkazní materiály týkající se vystavování těchto těmto látkám. Víme, že prostě tisíce, tisíce, desítky tisíc vlastně nemocničních pracovníků, eh, zdravotních sester umírá v tuto chvíli na leukémii. To znamená, že v tuto chvíli my víme, že něco takového, na čem my tady pracujeme, by mohlo zabránit těmto úmrtím. Eh, tady vlastně v rámci pozměňovacích eh, návrhů máme velmi málo látek, ale většinu těch karcinogenních látek je stejně už definováno eh, v IRCA. To znamená, že tady hovoříme o expozici v rámci práce a je třeba si uvědomit, že prostě to jsou látky, které opravdu škodí zdraví mnohých lidí. To znamená, v tuto chvíli už máme studie, Eh, odborné eh, materiály, hodnocení eh, dopadů může z tohoto důvodu být vypracováno velmi rychle. Tyto pozměňovací návrhy mohou počítat s podporou Evropské odborářské federace, ale zároveň také mnohých profesních združení, hlavně tedy pracovníků pracujících ve, zdravotnictví. My jsme se všemi z nich hovořili, konzultovali jsme je, všichni to chtěli chtějí, všichni to podporují. To znamená, že chtějí, aby to prošlo opravdu co nejrychleji. To znamená, že my chceme samozřejmě, aby se to odsouhlasilo co nejdříve, budeme předkládat ještě další pozměňovací návrhy a všichni se musíme držet tedy toho závazku, ke kterému jsme se vyjádřili. Eh, komise v mnoha věcech selhala, to znamená, že oni pouze v podstatě vydávají nějaké pokyny. Eh, ty poslední pokyny, ale oni vydali v roce 2010 a musí být přece přizpůsobeny tomu současnému eh, stavu, zohledňovat technické technologický eh, pokrok, musí se to stát součástí legislativy, tak aby to mělo nějaký reálný dopad, protože pokud nebudeme jednat teď, eh, tak eh, samozřejmě nemůžeme očekávat, že komise začne jednat za dva, za čtyři, za šest let, nebo že budeme čekat dalších, další desetiletí. Nikdo, nikdo neříká vlastně, kromě paní zpravodajky, co je třeba udělat teď hned. A je třeba jednat teď hned. Děkuji. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 4. září. Na výboru je budeme projednávat 24. září a hlasovat na výboru budeme 18. října. Dostáváme se k bodu číslo 6, což je návrh zprávy o zaměstnanosti a sociálních politikách v eurozóně. A já i hned na 10 minut předávám slovo panu Van Langedejkovi. Omlouvám se za výslovnost, říká pan předseda. Pan Sven Langedek je vedoucí oddělení ve společném výzkumném středisku. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za to, že jsem dostal příležitost hovořit zde mezi vámi a představit také skobod. Sociální skobod minulém listopadu byl také vyhlášen sociální pilíř a také zde byly stanoveny standardy, které jsou dobré pro dobře fungující e, trh zaměstnanosti a to je trvalá zaměstnanost, také e, vyrovnanost, rovnost mezi pohlavími, další sociální práva a také Evropská unie se zasazuje za sociální práva pracovníků v rychle měnícím se světě. A zimní balíček, který byl vydán v březnu, také se vyjadřuje k pokroku, který byl udělán. Zde do, se také zaznamenává, jakým způsobem realizovaly jednotlivé členské státy do, vydaná doporučení. A údaje zde studují a konstatují, k jakému vývoji došlo a k jakému sociálnímu výkonu dochází tento sociální pilíř má stanovit rámec pro lepší zaměstnanost v Evropě. A zde se týká to především přístupu k trhu práce, je to sociální ochrana a inkluze a do těchto tří oblastí patří 12 jednotlivých podoblastí a máme zde 21 sekundárních ukazatelů. A dále je to rozděleno da, dalších 93 indikátorů, které vycházejí ze statistických údajů. společný výzkumný tým se podílel na vypracování tohoto rámce a také vytvořil eh, nástroje ve 24 jazycích a te, to je nástroj online, který vidíte před sebou a můžete jednoduše si to také vyhledat tím, že napíšete social scoreboard. Social scoreboard také obsahuje šest diagramů a já se zde vyjádřím k třem diagramům. Eh, jeden se týká sociální roztříštěnosti, další sociální konvergence. A já začnu tedy se sociálním rozdělením. A zde se to týká také především jednotlivých skupin obyvatel. Social granularity. Takže tady máme příklad, eh, za příklad procento zaměstnanosti. A tady vidíme například nejdříve výkonnost, máme tady zaměstnanost, eh, která je například v Řecku 58% a jde to až po Švédsko, kde je zaměstnanost vyšší. A také z toho můžeme vyčíst ještě další eh, údaje. Tady vidíte rozdělení podle pohlaví v některých zemích, jako například v Lotyšsku, Švédsku a Finsku jsou podobné eh, zamě, eh, podobná výše zaměstnanosti u žen a mužů, zatímco u jiných zemí, například u Kypru i České republiky a dalších zemí, máme větší eh, rozdíly mezi zaměstnaností mužů a žen. <clears throat> Například toto je rozlišení podle věku. Na první pohled vidíte, kterým výzvám čelí které skupiny pracovníků. Máme tady nejstarší pracovníky a také mladé pracovníky, takže například v Nizozemsku jsou zde především největší výzvy pro ty nejmladší pracovníky a pro nejstarší pracovníky. Další rozdělení se týká dosaženého vzdělání. Podíváme-li se na EU, tak asi polovina pracovního obyvatelstva eh, není zaměstnána. Takže tady vidíte rozdíly, takže vidíte také Například v Portugalsku jsou zaměstnáni nejvíce jak ti s nejnižším vzděláním, tak ti s nejvyšším dosaženým vzděláním. A potom máme tady sociální konvergenci. Sociální pilíř má také sloužit jako vodítko pro dosažení lepších pracovních podmínek. Ehm, tento pilíř by měl zamezit také sociálnímu dumpingu. Já vás seznámím s určitými diagramy a tady z toho diagramu vidíte, <clears throat> do jaké míry se, jak se zde chovají členské státy. Tady máme například před eh, eh, o, o, eh, pracovníky, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu. Jestliže chceme o, snížit počet těchto mladých lidí, pak musíme postupovat jiným způsobem než do posud. A tady máme například nerovnost příjmech v tomto diagramu. A tady máme například výše nezaměstnanosti. Máme zde eh, hlavní indikátory, kterých je 14, tak možná u třech indikátorů je konvergence směrem nahoru a u těch ostatních máme ještě hodně práce před sebou. A potom poslední diagram, který vám chci představit. To jsou hlavní výzvy, které musí čelit členské státy a také EU eh, e celkově. Tento diagram vám ukazuje, jak si stojí jednotlivé členské státy. Tady máme 14 indikátorů, a tady máme různé barvy. Ta fialová ukazuje nejlepší výkon a také nejlepších hodnoty, kterých dosáhly členské státy mezi lety 2005 až 2015. Například u Belgie vidíte čtyři fialová políčka a to jsou například opatření na snížení nerovnosti v příjmech a také otázky řešení péče o děti. My jsme se snažili eh, se podívat právě na tyto oblasti a jestliže vytvoříme algoritmy, pak se vytvoří skupiny eh, států, které řeší nejvýše výzev. Podíváme-li se potom na situaci v roce 2016, pak pro EU e, se ukazuje, že největší výzvy se týkají především příjmové nerovnosti a také otázka e, vyčlenění e, lidí z pracovního trhu a to se týká především Rumunska, Bulharska, Řecka a také Lotyšska a tyto, eh, tato čísla jdou také v, ruku, v ruce s našimi dalšími poznáními, kde, když jsme například prováděli dotazování občanů v oblasti zaměstnanosti a spokojenosti. A tyto výzvy byly úplně jiné, například v roce 2010, kdy Eh, se především řešily otázky mladých lidí, kteří předčasně odcházejí z školy a nejsou dostatečně vzdělání. A když toto schrnu, takže je klíčovou prioritou pro, klíč, pro Evropskou komisi, abychom vytvářeli inkluzivní a rovnoprávnou EU. Sociální pilíř a sociální scoreboard nám může pomoci při vytváření e, lepší zaměstnanosti a také tento scoreboard je k dispozici na našich stránkách ve 24 jazycích. Tento nástroj byl vytvořen týmem JSC a já se těším na vaše připomínky. Merci. Pour euh, le PPE, monsieur... Děkuji. A za EPP, prosím, pan Hetman, máte slovo. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji, děkuji Evropské komisi za tuto velmi zajímavou prezentaci, která vlastně představuje velmi zajímavý příspěvek do celé naší rozpravy. Co se tač týče výboru EMPL, tak ten v tomto roce poprvé připravil svou eh, první zprávu v této oblasti. Není to stanovisko jako posledně. A jsem si jistý, že oba dva aspekty týkající se hospodářské, ekonomické politiky se týkají zároveň také sociální politiky a proto si zaslouží naší pozornost v každém případě. Co se týče evropské soudržnosti, tak nová politika evropské soudržnosti je v tuto chvíli vypracována a doufám, že tato politika bude také lépe zaintegrována do evropského semestru. Evropské hospodářství roste a to vlastně vidíte i na investicích, na veřejných rozpočtech. To všechno je zcela jasně čitelné. Na začátku tohoto roku byla nezaměstnanost v EU na výši 8,7%, což je vlastně nejnižší míra nezaměstnanosti od roku 2008, ale pořád je to ještě příliš mnoho a tudíž eh, nemůžeme na to pohlížet, aniž bychom s tím chtěli něco udělat. To znamená, že je to něco, čemu se musíme věnat. Například nezaměstnanost mladých lidí. Eh, co se týče vlastně nízkých eh, mest, eh, sociální ochrany, systému sociálního zabezpečení, zdravotní péče, já si myslím, že ta doporučení, která jsou charakteristická, specifická pro jednotlivé členské země, musí být tedy a jsou součástí evropského semestru. Nicméně se stává, že členské státy tato doporučení nedostatečně implementují a tím se celé ty reformy zpomalují. Co se týče těch doporučení, specifických doporučení pro jednotlivé členské státy, tak tady by se mělo jednat o omezený počet univerzálních doporučení, která musí být implementována. To znamená, že potřebujeme tady integrovaný pracovní trh, který bude fungovat a musíme zajistit, aby společenské skupiny, které se nachází v horší situaci, nebyly nezohledňovány. To znamená, nesmíme na ně zapomínat. To znamená, hlavně ti pracujících, kteří eh, pracují na základě opravdu neobvyklých smluv. Dochází tady také k zásadní digitální změně, to znamená, že pracovníci musí dostat odpovídající školení. Například to se týká i celoživotního eh, vzdělávání, odberné přípravy. A co se týče mobility, mobility zaměstnanců, to je také velmi důležitá. A nakonec chci říci, že potřebujeme zajistit i lepší soulad mezi soukromým a profesním životem. Tady samozřejmě potřebujeme prostě více investic, například i do oblasti týkající se péče o malé děti. A já se samozřejmě těším na plodnou spolupráci v souvislosti s touto zprávou a mnohokrát vám děkuji. Děkuji a Javi López za SAD máte slovo. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V první řadě bych samozřejmě rád poděkoval panu zpravodaje za jeho práci, za ten návrh zprávy, eh, který máme k tuto, v tuto chvíli k dispozici. A jako stínový zpravodaj této skupiny musím říci, že se jedná opravdu o velmi, velmi dobrý eh, základní dokument, na němž můžeme stavět další naší budoucí práci. To znamená, že velmi, opravdu velmi dobrá zpráva, velmi dobře vyzdvihuje vlastně doporučení Evropských, Evropské komise, která jsou specifická pro jednotlivé členské státy, takže v každém případě vyzdvihují ty citlivé otázky a ty nejdůležitější otázky, o kterých hovořil také pan zpravodaj. A jsem velmi rád, že tímto směrem můžeme tedy pokračovat. Nicméně mám několik připomínek, které s tím eh, souvisí věcí, protože tady samozřejmě existuje určité nebezpečí. Eh, když hovoříme o těch specifických doporučení pro jednotlivých členských států a hlavně tedy i v souvislosti s tím, co tedy doporučuje pan zpravodaj, i v souvislosti s tím, co říkala Evropská komise, <laughs> nemůžeme eh, usnout na vavřínech. Samozřejmě víme, že ty ekonomické, jaksi statistické údaje z posledních let jsou pozitivní. To znamená, že dochází k ekonomickému růstu, snižuje se zaměstnanost, ano, makroekonomická stabilita je také daleko silnější, což je samozřejmě v zájmu nás všech. To jsou opravdu ukazatele, které se opravdu zcela zásadně lepší. A v některých eh, vlastně případech se dostáváme na úroveň před krizí v roce eh, před, eh, roku 2008. Nicméně, třeba si uvědomit, že to všechno je velmi křehké. Je to velmi křehké. A proto, proč to říkám? Protože tady máme dva prvky, kterým se musíme opravdu velmi intenzivně věnovat. Jedná se v podstatě o jizvy z posledních deseti let, hlavně v souvislosti tedy se sociální ochranou a sociálním zabezpečením. Na to poukazoval i pan zpravodaj a poté také ten velký rozdíl mezi tou současnou situací a stavem před deseti lety, no tak to je samozřejmě zadluženost. Dluh, který máme. A na to nesmíme zapomínat. Je třeba se Mm, si uvědomit, že v podstatě stojíme opět před rizikem další nové krize. A proč to říkám? Proč to říkám? Já si myslím, že bychom neměli usnout ten vřínech z toho důvodu, abychom si uvědomili, že tedy v tuto chvíli můžeme hovořit o ekonomickém růstu, který je jasným důsledkem některých rozhodnutí, které jsme přijali v posledních deseti letech, že se to zároveň samozřejmě týká i eh, měnové hyperexpanzivní politiky Evropské unie. A kromě toho to souvisí samozřejmě s globální situací na celém světě. A samozřejmě to souvisí také s velmi nízkou cenou eh, ropy, která má zcela jasný přímý dopad na evropskou ekonomiku. A ve chvíli, kdy začnou tyto prvky mizet a oni začnou mizet, tak si musíme položit otázku, budeme my připraveni, budeme schopni řádně jednat? A to je ta otázka, na kterou si musíme odpovědět, protože si musíme připravit na tu další krizi, která přijde. Prostě přijde přijde. A my musíme udělat všechno pro to, abychom byli připraveni jak z úhlu pohledu institucionálního na úrovni evropské. To znamená, je třeba udělat všechno pro to, aby těch společenských změn bylo dostatek, abychom byli schopni postavit se takovéto možné budoucí krizi, což je něco, co v nás vzbuzuje obavy. To znamená, že paralelně samozřejmě musíme provádět tu práci, která bude hojit ty jizvy z posledních 10 let. To znamená, tady je třeba se zaměřit rozhodně na zaměstnanost, na mzdy, na distribuci eh, bohatství, na eh, vlastně úroveň chudoby, zmiňovala se také nezaměstnanost mladých a musíme mít tady v rukou nějaký nástroj, eh, na kterém samozřejmě Evropská komise také v posledních letech velmi intenzivně pracuje, ale prostě nástroj, který, jak říkám, zhojí ty jizvy z doby hospodářské krize. A neříkám to pouze z důvodu etického, intelektuálního, ale z toho důvodu, že si myslím, že musíme udělat všechno pro to, abychom byli odolnější, odolnější vůči dalším potenciálním krizím. A ještě dva, dva prvky. To znamená, je velkým rizikem pro evropskou ekonomiku je stále samozřejmě politika. A to vidíme všude ve světě, včetně USA. Podívejte se samozřejmě na opatření, která byla přijata americkým eh, prezidentem. To znamená, tady to opravdu představuje zcela zásadní nebezpečí pro celosvětovou ekonomiku. Podívejte se. My zástupci veřejných, eh, veřejné zprávy nerozhodujeme o tom, jakým způsobem se bude vyvíjet ekonomický cyklus. To, co ale my rozhodujeme a o čem můžeme rozhodovat my, je to, jakým způsobem nebo do jaké míry tento ekonomický ekonomický cyklus budeme schopni nějakým způsobem využít. To znamená, budeme schopni to využít pozitivním způsobem a ve chvíli, kdy to bude negativní, budeme schopni nějakým způsobem stlumit ty negativní dopady toho negativního cyklu. A to je přesně to, o co se stačí, snaží evropský semestr. Merci. Děkuji. A nyní za EKR paní Trebesius. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také panu zpravodaji. A rovněž děkuji mnohokrát i komisi za její příspěvky. V podstatě to, co řekla komise, jasně ukázalo, stejně tak jako i výsledky, které byly předloženy, ukázalo to, že proces evropského semestru pouze poukazuje na to, jak velká je potřeba reform v Evropské unii, ty vaše fialové, um, tam ty kostičky, na těch slajdech to jasně ukázali. Já si myslím, že přístup pana zpravodaje je velice vyvážený a ukazuje, jak nutné jsou i nadále a budou i nadále reformy, které podporují růst, například eh, požadavky lepších digitálních kvalifikací či udržitelné důchodové systémy. Já tady za svou frakci EKR předložím odpovídající pozměňovací návrhy, které eh, se zaměří na podporu růstu a produktivity. Navzdory všemu, a i vy a pan eh, z komise, jste se snažili vždy vidět eh, tu celkovou situaci, nestráte ten celkový pohled. A eh, přání v Evropské unii je přání po větší konvergenci, ale tato konvergence nefunguje, proto jsme tam viděli ty, ty fialové kostičky na těch slajdech. Vy Pane Hetmane, jste hovořil o tom, že hospodářství v eurozóně nyní dosáhlo vyšší úrovně než před krizí, ale důležité ekonomiky, je například Francie, Itálie či Španělsko, jsou stále ještě pod touto hodnotou, a to značně. Konvergence nefunguje, to bychom v našem textu měli přiznat. Buďme otevření a čestní. A eurokrize, pane Lopesi, tady musím, bohužel vám to trošku skalit, my z té krize nejsme pryč, stále ještě jsme v té krizi eura. A vy jste to právě řekl, že stačilo by, kdyby pouze trochu narostla cena ropy a i hned budeme mít masivní problémy, ale příčiny můžeme hledat v pohybujících se cenách ropy. Příčiny tkví v samé podstatě eura. Euro je chybná konstrukce, je oblast s tak různými ekonomikami, s tak různými hospodářskými strukturami, jaký máme právě v eurozóně, prostě nemůže být um, oblastí společné měny. Společná měna omezuje obce politiky a centrální banka zhoršuje a prodlužuje naši krizi. Nesmíme se oddávat iluzi, že pomocí takovýchto papírů můžeme zajistit vyšší míru konvergence v eurozóně. Tady všemu se ovšem těším na konstruktivní spolupráci a své názory samozřejmě ještě předložím ve formě pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkuji předseda, já tady za Alde nikoho nevidím a za GUE tedy má slovo paní Kuněva. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ráda bych eh, poděkovala všem, kteří přispěli do naší diskuse o tomto výsostně důležitém tématu, tedy o zaměstnanosti a sociálních politikách v eurozóně. Milí kolegové, milé kolegyně, jsem potěšena, že jsme se vydali krokem směrem k boji proti nezaměstnanosti v eurozóně a v Evropě je třeba tento boj vést dynamickým způsobem a musíme se ty věci věnovat s velkým úsilím. Je to důležité téma nejenom s ohledem na lidskou důstojnost, ale také kvůli evropské ekonomice. Všichni v podstatě se shodneme na tom, že zaměstnanost přispívá k růstu a dalšímu rozvoji státu. Zde na výboru pan komisař Moskovici nám řekl, bylo to myslím v listopadu, řekl nám, že je možná výjimka ze velice přísných pravidel právě prostřednictvím doložky o flexibilitě, která, pokud se nemýlím, byla použita Itálií a Španělskem. Co tato doložka vlastně e, v sobě obsahuje? Výdaje, které mají za cíl podpořit zaměstnanost, jsou výjimuty z rozpočtu jakožto výdaj a nezapočítávají se právě do paktu stability, pokud mají pozitivní dopady na finance dotčeného členského státu. To též nám zde zopakovala také Paní Tyson, komisařka, která odpovídá za zaměstnanost, takto reagovala na otázku 26 poslanců. Mnozí z nich byli právě poslanci tohoto výboru. Co řekla konkrétně paní komisařka Tyson? E, ona tehdy uvedla, že pokud Řekla bych, že, řekla tedy, že je možné právě mít výjimky z paktu stability právě v zemích, kde je vysoká míra nezaměstnanosti. Rovněž uvedla, že toto se musí odhrát vždy za souhlasu členského státu a komise. V takovémto případě, pokud existuje souhlas komise členského státu, flexibilita možná je. Ovšem pokud se zároveň provádí strukturální reformy, včetně reform na pracovním trhu. Prosíme vás, abyste ale v tomto ohledu postupovali velice opatrně, neboť to vzájemné působení, zaměstnanost a její dopad na ekonomiku je zásadní aspekt. Ve své politické skupině BUE jsem navrhla koordinátorovi jisté změny, například to, že bychom si mohli vyžádat od Evropského parlamentu studii. Nejedná se totiž pouze o politické téma, je to také téma sociální. Proto je třeba přijít s odpovídajícími návrhy, což já učiním, a doufám, že tak eh, pomohu panu zpravodaji v jeho úkolu. Nyní jsme v podstatě již u matematických dopadů a proto bych krátce zmínila Alberta Einsteina, který řekl, že svět je nebezpečné místo nejenom pro ty, kteří Nejenom proto, protože existují lidé, kteří se chovají špatně, a také proto, že existují lidé, kteří nedělají vůbec nic. Dámy a pánové, ráda bych vás vyzvala nejenom k tomu, že nesmíme my být nečinními, ale vyzývám vás také k tomu, abychom skoncovali s nějakým eh, pokryteckým průměrem a s pokryteckou nečinností. Předseda, děkuji mnohokrát, děkuji eh, za e NF. Zde nikdo není, takže bych se zeptal za komisi, zda si komise přeje eh, opět vystoupit? Ne. Pan Langedijk ne. V tomto případě Tedy naopak, tedy v pokud si nepřeje vystoupit komise, dávám slovo panu Langedýkovi. Děkuji, děkuji panu Hetmanovi a také panu Lopezovi. I paní Kunevě samozřejmě. Samozřejmě, že jsme si teď vyslechli to před kolika výzvami stojíme a že v podstatě v tuto chvíli jde o to vybudovat co největší odolnost i v souvislosti se změnami, které přichází s digitalizací. Samozřejmě eh, potřebujeme také co nejvíce odborných eh, údajů průkazního materiálu a také výzkumu a výsledku studijních eh, studií, eh, ze kterých bychom mohli vycházet. To znamená, tady těch společných výzev je opravdu velmi mnoho a stát se nám to podaří vyřešit i nebo vylepšit v souvislosti se sociálním pilířem a evropským semestrem. Děkuji. Děkuji. Co se týče našeho časového harmonogramu 30. srpna, to je datum pro pozměňovací návrhy. Dále ho musíme upozornit na to, že pozměňovací návrhy můžete překládat z časových důvodů pouze v angličtině. 24. je budeme probírat v září na výboru. Hlasovat na výboru budeme 8. až 9. října a na plenární zasedání se toto téma dostane na druhou říjnovou plenárku. Děkuji vám. Eh, máme poněkud eh, Eh, ještě čas, stihli jsme to rychleji než předpokládáně, proto navrhuji, abychom si dali půlhodinovou pauzu, neboť v 11 hodin se k nám dostaví paní Hartinger Klein z rakouského předsednictví. Děkuji vám.

začínám.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 Děkuji, dobré odpoledne, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, vítám vás na druhé části našeho dnešního dopoledního zasedání a v tuto chvíli bych ráda přivítala paní ministrině Beatu Hartinger Kleinovou, spolkovou ministrině práce, sociálních věcí, zdraví a ochrany spotřebitele. Skoro úplně stejná agenda obsahově jako, jako máme my. Někteří z vás se s paní ministriní už potkali, ale eh, v tuto chvíli vy už jste tady tedy mezi námi ve své současné funkci. Jsme rádi, že jste za námi přišla a samozřejmě vám dávám hned eh, slovo, abyste nám pohovořila o vámi stanovených cílích, prioritách a prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, paní Ulfskok, vážení členové Evropského výboru pro zaměstnanost a sociální věci, vážení poslanci Evropského parlamentu, vážené dámy a vážení pánové, také děkuji těm lidem za mnou, tlumočníkům. Děkuji, že eh, na počátku za jejich tlumočení, říká laskavě paní ministrině. Je mi velkým potěšením a velkou radostí, že dnes mohu být mezi vámi a představit program rakouského předsednictví v oblasti pracovní a sociální. Rakousko převítá předsednictví nyní ke konci mandátu Evropského parlamentu. Jak víte, stojíme před velkými výzvami a jsme si vědomi těch velkých očekávání a také velké odpovědnosti, která se s tím pojí. Současné mm, každodenní politika Evropské unie je Eh, velmi ovlivňována vyjednáváním i o Brexitu a o ten finančním rámci po roce 2020 a zcela aktuálně samozřejmě je to také téma migrace. Velkým pilířem demokracie je sociální zabezpečení. Proto jsem velice potěšená, dámy a pánové, že vás nyní mohu seznámit s klíčovými prioritami našeho předsednictví v oblasti práce a sociálních věcí. Evropský parlament eh, v rámci struktury evropských institucí má velice speciální postavení, totiž zastupuje občany Evropské unie. Úzká a konstruktivní spolupráce s vámi, s Evropským parlamentem během příštích šesti měsíců je pro mne proto velice důležitá. Jak důležité je, abychom jakožto instituce spolupracovali, ukázali vyjednávání o celé řadě různých tématů, která leží ve vaší oblasti působnosti. Například zde zmíním směrnice o vysílání pracovníků. Tady jsme společně dosáhli dobrého výsledku. Zajistili jsme spravedlivé odměňování a stejné podmínky pro hospodářskou soutěž v celé Evropské unii, respektive je podporujeme. Naše rakouské předsednictví má heslo Evropa, která chrání. Evropa, která chrání, to ovšem také znamená Evropa, která je užitečná, která k něčemu je. Spravedlivé pracové podmínky pro všechny a dobře fungující jednotný trh, který podporuje jak mobilitu, tak sociální ochranu zdraví a bezpečnost na pracovišti a odstraňuje překážky, toto vše jsou pro nás zásadní věci. Zcela specificky to platí pro nový pracovní model, tedy pro pokračující digitalizaci, která sebou přináší mnoho výzev. Vážení poslanci, eh, my jsme si vzali za cíl, abychom velice angažovaně pokračovali v práci na tomto tématu. Děkuji Bulharsku a obzvláště panu ministrovi Petkovovi za vynikající práci. Dle dobré evropské, eh, promiňte, dle dobré rakouské tradice my budeme eh, pracovat jako ti, kteří staví mosty. Naším cílem bude přispět k jednotě Evropy. Máme mnoho právních aktů, které, na kterých se právě pracuje. My bychom je o nich rádi dále vyjednávali. Konsensuálně některé dokončili a některé předali s pokrokem na našemu dálnějšímu předsednictví, které půjde, přijde pod nás Rumunsko. Je nám jasné, že vyjednávání o všech tématech by mělo být uzavřeno ještě během tohoto legislativního období a těšíme se na konstruktivní spolupráci s vámi, se zástupci Evropského parlamentu. Dámy a pánové, nyní k probíhající práci k tématům, která se probíhají. Černová rada udělá velké pokroky v centrálních tématech. Naše předsednictví může jakmile bude k dispozici postoj Evropského parlamentu, zahájit vyjednávání v trialogu o nařízení o sociálním zabezpečení 883. Slučitelnost profesního a soukromého života je i nadále zásadním prvkem sociální politiky a politiky zaměstnanosti. Rada se v červnu v této věci ukázala eh, ochotná jít cestou kompromisu a zdůraznila, jak důležité je zajistit a zlepšit slučitelnost soukromého profesního života. Rakousko začne s dialogem o směrnici o slučitelnosti pro soukromého profesního života v oblasti pečujících. Dále Rada v Černu se dokázala po krátkém vyjednávání shodnout na společném postoji, který se týká směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách. Nové formy práce, jako je práce na platformách či nulové uhlasky, mohou vytvářet velice prekérní situace, nejistou práci. Proto musíme eh, nalézt v rámci trialogu nějaké společné řešení. To je naším úkolem Evropa, která je užitečná, která pomáhá, se opírá o, sociál, o vyvážený přístup k sociální ochraně. Proto evropské, proto rakouské předsednictví bude vyjednávat o přístupu k sociální ochraně i nadále velice angažovaně, což je, myslím, jedna z ústředních výzev, které vyplývají z digitalizace. Tyto právní akty jsou zásadní součástí uh, realizace Evropského pilíře sociálních práv, ke kterému se zavázal parlament, rada a Evropská komise stejnou měrou. Změny v oblasti zam, e, struktury zaměstnání a organizace práce vedou k novým rizikům pro zdraví pracovníků. Rakovina, jak víte, je nejčastější příčina smrti v důsledku nemoci z povolání. Musíme tedy se hýbat rizikám a omezovat expozice. To je náš hlavní cíl, který sdílíme s Evropským parlamentem. Vyjednávání o změně směrnici o karcinogenech druhý druhá část a třetí část jsou pro naše předsednictví proto velice důležitou prioritou. Naším cílem je, abychom i nadále vyjednávali s parlamentem a uvnitř rady a abychom dokázali tato vyjednávání co možná nejrychleji dokončit, tak abychom našim pracovníkům v celé Evropě poskytli přiměřenou úroveň ochrany. Je třeba si osv- vyměňovat osvědčené praktiky v oblasti boje proti rakovině. A proto my společně s Nizozemskem jsme založili eh, ten roadmap Maps Amsterdamu, eh, ten časový harmonogram z eh, Amsterdamu do Vídně a v tomto tématu proto budeme mít konferenci ve Vídně Dále rakouské předsednictví povede i nadále vyjednávání o Evropském pracovním úřadě. Proces vyjednávání právě ještě začal. Mnoho otázek je stále otevřeno. Důležité bude, abychom vypracovali přidanou hodnotu a vyhly se zdvojené práci. Naše předsednictví se velice zajímá o rovnoprávnost a inkluzi osob s postižením. Je třeba odstraňovat bariéry, to je pro nás naprosto významné, je to důležité pro osoby s postižením. Eh, bulharské předsednictví zahájilo trialog, který eh, my budeme vést dále, tato vyjednávání, a budeme se snažit vyjednávání o tomto tématu dokončit. Dále eh, zorganizujeme zasedání evropských ombudsmanů pro osoby s postižením. Až bude předložen víceletý, příští víceletý finanční rámec a uvidíme, jak tam budou eh, propojeny odvětvově specifické evropské programy, sektorální programy s evropským semestrem a se zásadami Evropského pilíře sociálních práv. Tímto propojením Evropská komise navrhuje novou cestu. V souvislosti s vyjednáváními o novém víceletém finančním rámci je tady nový program ESF+, a ten je pro naši radu velice důležitý. Proto v rámci na radě za, pro zaměstnanost a sociální politiku toto přiměřeně zohledníme. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci je dalším důležitým nástrojem. Budeme vyjednávat na pracovní skupině radě, na Rady pro pracovní otázky a zaměříme se na EGF, na to, aby EGF zůstal flexibilním nástrojem a aby náklady na zprávu byly nízké. V rámci evropského semestru se na radě PESCO v prosinci budeme zabývat podzimním balíčkem, který se stává s výroční zprávy o růstu a doprovodných dokumentů. Dobře fungující evropské agentury musí být pro nás, pro všechny, být důležitým cílem. Cílem našeho předsednictví je, abychom pokračovali v trialogu o, naříz, trialogu o nařízení o evropských agenturách OSA, Eurofond a CDFO. Budeme velice angažovaně na tomto pracovat a budeme se snažit ten trialog co možná nejrychleji dokončit. Vážení poslanci, nyní ke, přejdu k informální oblasti. Zde se rakouské předsednictví v souladu s programem TRIA bude zabývat v oblasti práce a sociální věci, zejména těmito aspekty. Šance vyplývající z digitalizace, například s ohledem na usnadnění práce, speciálně také pro osoby s postižením, dále sociální ochrana, zejména pro nové formy práce a za třetí efekty na zaměstnanost vyplývající z digitalizace. Máme tím na mysli kvalitu práce. Neformální zasedání ministrů pro práci a sociální záměři, které se bude konat konce července, se bude zabývat atypickými, atypickou prací v důsledku digitalizace a fenomény práce, která se odvíjí na základě platform. Rádi bychom diskutovali o tom, zda sociální ochrana a pracovní právo bude platit také pro osoby, které platí v rámci, pracují v rámci těchto nových pracovních eh, forem, jakým způsobem se uplatňují a jaké dobré příklady v Evropské unii již máme. Dále se chceme zabývat tím, jak roboti ovlivňují každodenní práci mnoha pracovníků a jak ji mění. Dále se zaměříme na výhody nových technologií a podíváme se na to, jaká rizika z nich mohou vyplývat. V rámci malé výstavy ukážeme příklady nových technologií. Byla bych velice potěšena, pokud by předsednictvo toho vašeho výboru přijelo naše pozvání a dostavilo se na neformální setkání ve Vídni. Dále 19. září se bude konat konference na vysoké úrovni k tématu digitalizace a práce 4.0 a já vás zde vás, eh, poslance Evropského parlamentu a sociální partnery, tímto srdečně zvu na tuto akci. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, těším se na výzvy, které jsou před námi a těším se na naši společnou práci během příštího semestru. Na závěr bych ještě ráda zdůraznila, že se těším na dobrou a úzkou spolupráci s parlamentem. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše dotazy. Děkuji vám, paní ministrině. Nyní budou hovořit koordinátoři či ti, kteří je zastupují. A nyní začne Heinz Becker za EPP. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji koordinátorovi za to, že dostávám slovo jako zástupce ku příležitosti návštěvy paní ministrině. Srdečně vás vítám v našem výboru a jsem rád, že jste nás seznámila s prioritami rakouského předsednictví vaše předsednictví doprovází hodně očekávání, což souvisí také s tím, že je to poslední kompletní předsednictví před volbami do Evropského parlamentu. Vy jste hovořila o motu Evropa, která chrání a vy jste se také zmínila především o sociální ochraně a bezpečnosti. Uh, a to, to je priorita vašeho předsednictví a toto jste demonstrovala na různých tématech. Například vítám také zaměření pozornosti na postižené občany a pracovníky, které eh, také souvisí s tím, že máme před sebou velké výzvy v oblasti digitalizace. My vidíme výzvy a vidíme také nebezpečí, ale vidíme především šance, které jsou velice pozitivní pro občany a pro občanky v EU. Dále bych vám chtěl položit aktuální otázku, kterou se často v našem výboru zabýváme. Je tomu tak, že my pracujeme na na eh, Eh, transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách. To jsou podmínky, ve kterých se pohybuje dnešní společnost. Mě by zajímalo, jak se staví rakouské předsednictví k ochraně prekérně pracujících zaměstnanců v rámci této směrnice. Děkuji. Děkuji a nyní další koordinátoři a prosím, eh, omezte se na dvě minuty, paní Angerius. Já se pokusím. Děkuji vám. Děkuji vám za vaši návštěvu. My již jsme se také sešli ve Vídni při přípravě na toto zasedání jsem se seznámila s programem rakouského předsednictví. Já jsem si, mě zajímalo, co jste dali na papír. A když jsem četla tento program, tak jsem viděla, že také zmiňujete ve svém programu mnoho probíhajících sociálních programů a já doufám, že budete moci všechny no, tuto agendu úspěšně dokončit. Byla jsem poněkud překvapena tím, že tam chybí jedno pro mě zásadní téma a to je Evropský orgán pro pracovní příležitosti, ale jsem ráda, že jste se nyní o tomto orgánu zmínila ve svém ústním projevu, protože to je téma, které nám leží všem na srdci. Takže já jsem ráda, že rakouské předsednictví má zájem o toto téma a že hodla na zřízení tohoto orgánu pracovat. A já doufám, že se nám podaří takovýto orgán zřídit, který bude pracovat skutečně efektivně. A já mám podobnou otázku jako pan kolega týkající se transparentních a předvídatelných podmínek pro pracovníky. Na radě v červnu byla dosaženo společného obecného přístupu. Ten však eh, vylučuje pracovníky, kteří mají nulové kontrakty. Tito lidé jsou vyloučeni, vyňati z nové směrnice. A my za nás navrhujeme, evropský zákaz takovýchto nulových kontraktů a já bych chtěla od vás slyšet, zdali budete také směřovat trialog tím směrem, aby tento zákaz byl vysloven. A paní McIntyre. Um, Děkuji, děkuji. Vítám paní ministrině na našem výboru. Děkuji za to, že jste přišla na, na tuto názorovou výměnu. Když se podíváme tedy na priority eh, předsednických eh, priorit, tak tady vidíme samozřejmě velmi dlouhý seznam priorit, což samozřejmě také odráží eh, samozřejmě také naše obsahovou práci, to znamená vyváženost mezi rodinným soukromím, akt z přístupnosti Evropská, Evropský orgán pro mm, pracovně právní záležitosti. A teď já mám otázku otázku. Ve chvíli, kdy chceme opravdu dobrou legislativu, která bude proveditelná, bude dobrá, tak se ptám, zdali je pro spolu zákonodárce rozumné, aby vlastně se snažili ke konci legislativního parlamentního mandátu prosazovat tolik věcí najednou, protože já mám prostě jenom tu obavu, že spoluzákonodárci, i když samozřejmě mají eh, dobré Eh, cíle a jednají podle svého dobrého vědomí a svědomí, tak prostě budou mít ke konci legislativního mandátu prostě problém. Nemyslíte si, že by tedy bylo lépe dělat trošičku méně, ale efektivněji a lépe? A dále co se týče eh, pilíře sociálních práv, protože tady už jsme se shodli na tom, že to vedlo k mnohým legislativním návrhům, eh, kterým se věnujeme, například Evropský úřad práce nebo například akt týkající se transparentních pracovních eh, podmínek. A teď se ptám, existuje v tuto chvíli nějaké politické prohlášení, protože ono to vypadá, že teď se to vlastně mm, přetavuje do něco jiného, protože když se podíváme, podíváte na odkazy na tato sociální práva v těch v minulé legislativě, tak teď to tady vypadá, že tady v tuto chvíli hovoříme o určité závaznosti těchto práv. To znamená, já bych ráda věděla, co si o tom myslíte. Ve chvíli, kdy tato práva změněme, jsou závazná. Děkuji. A teď má slovo pan Kalvi Šampo za Alde, prosím. Muchas gracias, señora presidenta. Děkuji, děkuji pane, paní předsedkyně, paní ministrině. Jsem velmi rád, že jste přišla za námi do našeho výboru a že jste nás také opozla svou energií. Samozřejmě dvě minuty jsou velmi krátká doba, ale nebudu tady zacházet do detailů, do podrobností, ale přesto chci něco říci. Vaše oblast. Oblast vaší práce bude mít obrovský dopad na vývoj a rozvoj evropských politik v rámci tedy končícího tohoto mandátu. A proč to říkám? protože vy vlastně přicházíte ve chvíli, kdy sociální agenda, a říkala to už i paní McIntyre, v podstatě získává na důležitosti i z kvantitativního úhlu pohledu, protože společnost a parlament chce, aby pilíř sociálních práv nebo ten sociální pilíř, na kterém jsme se dohodli v Jeteborgu, aby opravdu nějakým způsobem přinesl konkrétní opatření, konkrétní aktivity. Sociální agenda také nabývá na důležitosti a nabývá eh, na důležitosti po průběhu posledních několika let a právě proto vaše role bude klíčová druhý důvod, proč to říkám. Eh, bude to důležité i z toho důvodu, že půjde o volební rok. Toto je extrémně citlivé téma napříč společností, protože všichni, všichni chceme konkrétní výsledky, o kterých budeme moci hovořit před našimi voliči. Takže práce, práce, samozřejmě sociální otázka, která bude zcela zásadní. A právě proto si všichni přijeme, všichni chceme, aby určité legislativní návrhy byly odsouhlaseny a zpracovány ještě v rámci tohoto mandátu. A právě proto Právě proto si budeme muset vybrat, budeme muset najít priority. Teď, abych nehovořil za ostatní. Já jsem koordinátorem, eh, co se týče tedy té pracovní agentury Eurofao a dalších. Samozřejmě, že tady prostě různé věci mají různou eh, prioritu, takže prosím vás, Zasoustřeďme se na pracovní podmínky na, úřad, na Evropský úřad pro práci a samozřejmě work-life balance, soulad pracovního a soukromého života. Pokud se nám to podaří dovést do konce, Evropa nám bude děkovat. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane Šambo. Je tady někdo za GUE NGL, kdo by chtěl hovořit? Ne, dnes není. Tak Monika Vana za zelené. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, já vás zde srdečně vítám, pane ministrině, u nás na výboru pro zaměstnanost. Já jsem měla, eh, měla příležitost včera eh, vést eh, jednání s vašimi kolegyněmi ve výboru regionálním a dalším. Já si myslím, že zdůraznění sociální Evropy by pro nás mělo být společným cílem. Hesla vašeho předsednictví, vy jste to zmiňovala, Evropa, která chrání. Jsem potěšena, že jste to poněkud do detail, detailněji rozvedla, než jak je to uvedeno v programu vašeho předsednictví. Tam je k tématu zaměstnanost pouze jedna či strana či dvě strany, ale vy se nám to nyní rozvedla, takže já vám za to děkuji. Momentálně, když eh, na veřejnosti eh, zmíníme slovo Evropa, která chrání, tak bohužel hlavně se to týká tématu migrace, ochrany hranic, ale velice málo tématu ochrany zdraví při práci či ochranu klimatu a vytváření zelených pracovních míst. Tato témata, bohužel, eh, pokud rakouské předsednictví se prementuje směrem na veřejnost, jsou velice málo zastoupené. Já se vás ptám, jak to chcete změnit vy jako ministrině, aby se více hovořilo o otázkách sociální Evropy, sociální ochrany Eh, aby se to rozvedla v téma Evropa, která přináší užitek pracovníkům, zaměstnancům. To je moje první otázka. Druhá otázka. Jak chcete eh, si zachovat tu roli toho neutrálního zprostředkovatele, stavitele mostů, když zároveň v Rakousku provádíte masový útok na sociální stát a provozujete program odbourávání sociální vymožeností, které jsme v podstatě v Rakousku ještě nezažili, například rozšíření do pracovní doby na 12 hodin a další věci, či indexace rodinných příspěvků. To není pouze odbourávání sociálních vymožeností v Rakousku, ale má to také evropskou dimenzi. Je to přímý útok na evropské právo, na právo pracovníků, pan vicekancléř velmi masivně spochybňuje i volný pohyb osob, což je základní právo pracovníků v Evropě. A samozřejmě ta indexace rodinných příspěvků nejvíce postihne ty nejslabší, například ženy, které pracují přeshraničně. A já se vás tedy ptám, jak se tedy vidíte v té role toho neutrálního zprostředkovatele a posilovatele sociální Evropy, jak se nám to tady velice důvěrhodně dnes na výboru roz, vysvětlil. Já mám pocit, že prostě rakouská vláda se celkově takto nechová. A dále, cílená otázka na ESF+, jak jste o něm hovořila. Pro nás, pro zelené, vždy bylo důležité, abychom v rámci strukturálních fondů zohlednili i občany a lokální a regionální aktéry v rámci zásady partnerství, aby se zapojili už do té přípravné fáze. Já se vás ptám, jak hodláte zapojit občanskou společnost, sociální partnery, lokální a regionální aktéry do e, práce na ESF+, a jaký časový harmonogram máte právě pro ESF+. Poslední otázka. Jedno z velkých témat, které se také týká sociální politiky, na příští pololetí je víceletý finanční rámec. Je politování hodné, že váš kolega Mr. Leder tento týden se nedostaví na výbor pro rozpočet, na rozdíl od ministrů, které, kteří se dostaví do všech ostatních výborů. Pan ministr Lege se nedostaví na výbor rozpočet, kde se bude projednávat tak důležité téma, jako je víceletý rámec. A já se vás tedy ptám, jedno z důležitých témat sociální politiky v rámci vyjednávání novém finančním rámci je politika soudržnosti a hlavně tedy kohezní fond, kterému hrozí seškrtání prostředků o 45%, což bude mít nejhorší dopad na chudé členské státy, na ty nejchudší, jako je Bulharsko, Rumunsko, Kypr, Řecko, ale zároveň v rámci evropského rozpočtu se mají masivně zvýšit eh, prostředky na migraci a na obranu. Máte pocit, že jakožto ministrině sociálních věcí pokládáte za správné, že došlo k tomuto transferu peněz ze sociální oblasti v, na ochranu a migraci. Je to velké procento a já se vás tedy ptám, jak na to nahlížíte, jak se chcete zasazovat konkrétně o posílení sociální Evropy. Děkuji, DDD zde není, není, takže slovo má pan Dominik Mantán za ENF. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Paní ministrině, já vás vítám, vítám vás v rámci vašeho nového rakouského předsednictví. se velice rádi, že vás zde můžete přivítat v Evropském parlamentu a že jsme si mohli vyslechnout vaši prezentaci rakouských priorit. Paní ministrině, já si dovolím vám položit dvě otázky. Od 1. července tohoto roku po referendu, které proběhlo v roce 2014, Švýcarsko se rozhodlo, že podniky budou mít novou povinnost, že neobsazená místa budou obsazovat přednostně švýcarskými občany. Já se vás ptám, chcete nějak zareagovat a zavést po, o, o podobné opatření v Rakousku a v evropských zemích tak tedy, abychom e, u nás zaměstnávali přednostně Evropany na evropských pracovních místech a dále vyžádáte si informace o členských států o ročním počtu e, postů, kde E, tedy e, došlo k tomu, že dříve tento post zastával příslušník třetí země a nyní se ho podařilo e, obsadit evropským občanem dále. Kontroly na hranicích. My jsme se dozvěděli, že Německo tvrdí, že pouze malý zlomek migrantů, kteří přišli do země, má pracovní místě, když vlastně Německo dodnes vydalo už 15 miliard eur na přijímání migrantů. Ve Francii došlo k strašlivým teroristickým útokům, bylo jich několik. Já se vás ptám, Máte pocit, že bychom měli posílit kontroly vnějších hranic Evropské unie? A měli bychom také zároveň posílit kontroly členských států, jak to dělá například eh, rakouské hranice? Jak to vidíte? Jak budete, kterým směrem budete orientovat práci na radě a na komisi? Já tady očekávám na odpověď, eh, odpověď na své dvě otázky a děkuji vám předem, paní ministrině. Nyní máte celou řadu otázek a ještě je tady devět dalších kolegů, kteří chtějí otázky položit. Takže pokud to bude možné, dejte nám odpovědi, ale pokud možno stručně. Máte slovo, prosím. Paní předsedkyně, vážení poslanci, děkuji vám za vaše otázky. Já se budu snažit odpovědět na všechny otázky. Těchto otázek opravdu bylo hodně. Já doufám, že to zvládnu a nezapomenu na žádnou otázku. Začnu u vás, pane poslanče Bekere. Děkuji vám za vaše přívětivá úvodní slova a také vám děkuji za vaši otázku, která se týká pracovníků, kteří mají prekérní pracovní podmínky. Samozřejmě eh, zájem o jejich ochranu je veliký a zde má být také zpracována nová směrnice, která by jejich pracovní podmínky zlepšila zlepšila. Já chci říci, že v Rakousku není možné pracovat na zavolání. Toto je zakázáno. A také tady máme možnost změnit určité pracovní podmínky. My víme, že digitalizace je velkou výzvou pro všechny a proto rakouské předsednictví uspořádá e, v září velkou konferenci o digitalizaci. A druhá otázka týkající se Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. Nyní jsme pouze na začátku celého procesu a mnoho otázek je otevřených. Nám jde o to, abychom v této otázce udělali velký pokrok. Jde o to, abychom nejdříve reagovali na otázky členských států a odstranili jejich pochybnosti. My jsme především pro zlepšení informací eh, přes hranice a já se opravdu budu osobně zasazovat o toto téma, tak abychom udělali pokrok. Paní poslankyně McIntyre, omlouvám se, paní poslankyně, za dobré vysvětlení vašeho jména. Našemu předsednictví se jedná o kvalitu a ne o kvantitu, ale samozřejmě je pro nás velkou výzvou dotáhnout mnoho témat dokonce před volbami. Pokud se týče sociálního pilíře, tak tady rakouské předsednictví by chtělo se především zaměřit na směrnici o Eh, propojenosti profesního a rodinného života a také rovnosti a také bychom chtěli pracovat na dalších směrnicích, o kterých již jsem hovořila. Sociální pilíř bude eh, kompasem eh, evropského semestru a my se také budeme zabývat všemi těmito otázkami na EPSCO radě v prosinci. Dále budeme také pracovat na ukončení eh, společensko-pracovních eh, témat. Pokud se týče financování, tak eh, se zaměříme na provádění víceletého finančního rámce a zde se hodláme zaměřit na provádění programu ESF+. A zde bude na tom pracovat také Rada pro sociální otázky. Doufám, že v této oblasti budeme spolupracovat s Evropským parlamentem. Pokud se týče otázky, týkají pana Žambona, tak tady také musíme rozlišovat kvantitu a kvalitu. Kvalita má přednost. Jde o to, abychom dosáhli kvalitních výsledků před evropskými volbami. Musíme stanovit určité stěžení témata a o evropském sociálním pilíři již jsem hovořila. Další otázka e, o dalších otázek bylo skutečně hodně. Eh, chci říci, že rakouský program eh, zahrnuje mnoho stěžejních oblastí. Hodláme se zaměřit na sociální Evropu, na sjednotitelnost a slučitelnost profesního a, národ, a rodinného života a já se nyní zabývat národními otázkami. Já jsem neutrálním makléřem, jsem předsedkyní eh, všech členských států a proto se nebudu věnovat eh, národně laděným otázkám. A pokud se eh, týče neutrality, tak to je také pro mě velká výzva. A pokud se týče ESF+, tak Rada pro obecné záležitosti bude se tímto zabývat a tady se budeme také zabývat finanční vybaveností pro tyto návrhy. Je jasné, že určité otázky budou rozhodovány šéfy států a vlád, což jsou například jednotlivé částky a potom také harmonogram. My o tomto budeme také jednat při přípravě. Můj kolega, který předsedá radě pro obecné záležitosti se bude setkávat po každém zasedání rady se zástupci Evropského parlamentu a předseda Tajany také bude mít šanci eh, přímo se účastnit rad. Předsednictví bude také vycházet z dosavadních návrhů a tyto budeme dále rozpracovávat. Otázka týkající se ESF Plus a dalších orgánů. ESF Plus mají být také součástí strukturálních fondů a toto povede k dalším otázkám a úkolům. Já budu eh, na tomto pracovat a poskytovat vám další informace. My obsahově budeme také eh, hovořit o digitálních změnách, o digitalizaci pracovního života a o tím se budeme zabývat na neformální radě a také na dalších zasedání v září a v říjnu. A panu poslancovi Martinovi. Zde jde má eh, pracovní stav Evropa, Evropa First jako první. Samozřejmě v zásadě evropští občané na základě základních svobod v EU, zejména volného pohybu osob, eh, vždy jsou tedy takto i přednostněni při obsazování nových pracovních míst mají tedy přednost před osobami, které pocházejí z třetích zemí. Ano, takže v podstatě ta zásada, že se mají práce dávat v první řadě Evropanům, to již platí, ale samozřejmě pak tady máme modrou kartu další formy při to, jak mohou přicházet pracovníci z třetích zemí, ale to je opravdu na národní úrovni. A co se týče směrnice o modré kartě, tady poukazuji na naši rozpravu v Libe, která byla vedena s mým kolegou. Co se týče Radu pro zaměstnanost a sociální politiku, tady zatím nemáme odpovědající návrh komise k tomuto tématu, takže nebudeme během předsednictví nic takového projednávat. Další otázka, kterou jste položil, inkluze uprchlíků na pracovním trhu. Vyjednávání o reformě evropského společného asilového systému budou pokračovat dále za našeho předsednictví. A dále ještě poukazují na diskuzi, která byla vedena v pondělí na výboru Libé s mým kolegou z rakouské vlády. Rakousko nyní dává lepší podmínky na pracovním trhu neboť máme větší poptávku po pracovní síle a tak to mají vlastně větší šanci i uprchlíci, eh, žadaté o a ti, kteří používají eh, doplňkové ochrany. Podle nás je velice důležité, abychom tyto osoby podporovali a zároveň také od nich něco požadovali, aby co možná nejrychleji dostali pracovní místo a takto, abychom ulehčili rozpočtům. Proto tedy potřebujeme, aby tito lidé byli co možná nejrychleji zprostředkování a dostali odpovědějící pracovní místo. Pro nás je to určitě ta lepší cesta. Děkuji. Děkuji, děkuji paní ministrně a dostáváme se k dalším řečníkům, kteří chtěli položit otázku a začínáme s Evelyn Regner, která je také rakouskou poslankyní tohoto výboru. Děkuji, děkuji paní ministrně. Ty důležité věci je samozřejmě třeba vyjednat na úrovni evropské, ty méně samozřejmě na úrovni národní. To je přesně to, čím jsme konf- konfrontováni. To znamená zaměstnanost, pracovní místa, to jsou ty opravdu zcela zásadní věci pro všechny evropské občany. A i z toho důvodu můžeme být opravdu hrdí na práci eh, dosavadní tedy našich příslušných úřadů, protože samozřejmě víme i, co udělalo první předsednictví Rakouska a i díky vlastně tomuto rakouskému předsednictví toto téma získalo evropskou dimenzi. A teď, co se týče mých otázek či připomínek v souvislosti s vaším projevem. Co se týče té Evropské pracovní agentury, tak tady bohužel hovoříme o určité nezávaznosti, protože já jsem samozřejmě konfrontována i s tím, co vy jste říkala v rakouské parlamentu, protože vy jste tam řekla, že tato agentura by představovala pouze eh, nadměrnou administrativní zátěž. A teď ale říkáte, že o tom chcete i nadále vyjednávat. To znamená, že na jednu stranu ne, na druhou stranu je to tedy na seznamu priory. Takže jak to vůbec lze nelze sloučit. To znamená, Rakousko je právě jeden z, tím, eh, z těch hotspotů pro sociální dumping. Já bych byla opravdu ráda, kdyby tomu bylo jinak. Dnes odpoledne budeme v Evropském parlamentu hlasovat o work-life balance, což je opravdu zcela zásadní téma, které eh, pomáhá občanům a chrání je. To znamená, Pomoc rodičům, pomoc rodinám, to jsou prostě věci, eh, z níž mohou mít evropští občané prospěch. Takže jakým způsobem k tomu budete přistupovat? Protože velmi často prostě vidíme ty signály, eh, ze kterých jaksi, nebo to, ty vyjadřování, že toto by mělo spadat do kompetencí národních eh, států, ale tedy jakým způsobem my o tom budeme komunikovat s našimi občany. A poté ten takzvaný gold plating. I tady v této souvislosti to, co zastupujeme na, evropské, na úrovni Evropské unie, je naprosto v rozporu s tím, co se odehrává v Rakousku. Teď tady hovoříme o 12-hodinovém pracovním dny, o 60-hodinovém pracovním týdnu. Dochází tady opravdu ke snižování těch sociálních standardů, to znamená, tady hovoříme o minimálních sociálních standardech, v podstatě o zásadní eh, redukci, ke které v tuto chvíli dochází. To znamená, že tady v podstatě vidíme, že se to spíše zhoršuje, než zlepšuje. A opět, je to v rozporu, to znamená, jakým způsobem vy to chcete eh, sladit. To se přece týká i pracovně právní legislativy, takže jakým způsobem vy chcete tyto věci sladit. Děkuji. Pan Pirinský má slovo, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, paní ministrině. Děkuji za to, že jste za námi přišla, že jste ochotná odpovídat na naše otázky. Co se týče té Evropské pracovní agentury, já jsem si jistý, že vy si uvědomujete, že největší výzva pro Evropu v dnešní době je zajistit důstojné pracovní místo pro každého evropského občana. To je základní výzva, před kterou eh, stojíme a musí být ve středu všech ekonomických a sociálních politik. To znamená, ten sociální evropský pilíř právě vyzdvihuje přístup k takovýmto důstojným pracovním místům a také sociální ochranu. A tady hlavně samozřejmě tou hlavní výzvou je, nebo ta výzva, která stojí i před vámi, jako předsednictvím, je samozřejmě to stavění mostu. Evropská pracovní agentura by měla hrát klíčovou doplňkovou roli k národním úřadům práce. To znamená, bude potřebovat přímou komunikaci a také e, přímou výměnu informací. Ale Paní ministrně, uvědomujete si, že v tuto chvíli my stojíme před extrémními případy vykořišťování sociálního zneužívání a porušování lidsk, nejen pracovně právních, ale i lidských práv eh, u mnohých občanů. Teď přece tady máme i případy, které se dostaly do agentury pro uh, dodržování lidských práv. Tady hovoříme o případech neuvěřitelného vykořišťování. A právě proto sdílím obavy svých kolegů. To znamená, my uh, si myslíme, že tato Evropská pracovní agentura je velmi důležitá, měla by hrát klíčovou roli a měla by pomoci uh, Eh, lidem, kteří chtějí pracovat v Evropské unii. A teď ještě jedna věc, opět zase v souvislosti i s tím, co bylo řečeno. Druhá, je druhá otázka se týká indexace eh, příspěvků na děti je mi jasné, že rakouská vláda eh, se tady od, se tě tomu tématu hodně věnuje a chce o tom rozhodnout, aniž by Evropská komise eh, vydala nějaké eh, pokyny. Je pravda, že bulharské předsednictví to ve svých závěrech nezmiňuje. Vy jste řekla, že místní národní politiky by neměly ovlivňovat vaše předsednictví na eh, Radě pro sociální záležitosti a eh, myslíte tedy, nebo co, bude to součástí, nebo to nebude součástí vašeho programu? Děkuji, děkuji, pane Pirinský. A slovo má Maria Arena. Merci. Děkuji, děkuji. Já se omezím na otázku vyváženosti rodinného a profesního života. Jsem velice ráda, že vidím, že toto téma je součástí vašich priorit pod bulharským předsednictvím e, se to nějak, tam byl jakýsi mandát a my doufáme, že tento triolog bude pokračovat dál a přinese řešení, e, které asi by se mělo zaměřit na tím, co předkládá Evropská komise. Evropská komise tedy předložila text, který se týká slučitelnosti. V dnešní době je to velice důležité. Komise také ve svém návrhu upozorně na skutečnost, že toto sloušení pracovního a rodinného života nemůže zvrátit ten tradiční model nemůže ho posilovat, eh, jinými slovy. Nemůže posílit pouze tu ženu v té eh, roli matky eh, a tím vlastně přispět k její diskriminaci, k její diskriminaci v naměstnání platové a pak v penzi, v důchodu. Takže to sloučení rodinného a profesního života musí tímto směrem, že nesmí diskriminovat dál ženu. Já se vás ptám, co, tedy, co hodláte s tímto učinit? Máme tady nejenom vyváženost mezi prosivním a rodinným životem, ale je tady otázka i nediskriminace žen a mužů. Tady nejde eh, dnes vlastně 90% rodičovské dovolené si bere žena a ne muž a to není v pořádku. Chcete podpořit tento model, sdílíte to, anebo vy jakožto předsednictví, já se vás ptám tady ne jakožto Rakouska, ale jakožto předsednictví, eh, zvolili byste nějaký jiný model nejmenšího společného evropského jmenovatele, který eh, tedy by i nadále podpořil tu diskriminaci žen, která stále přetrvává právě s ohledem na slučitelnost profesního a soukromého života. Já si myslím, že kdybychom jako já neměli možnost si vybrat jinou kariéru, eh, jiný způsob života, tak bychom tady my dvě zne, neměli a toto bychom měli umožnit všem ženám v celé Evropě, aby si nemuseli vybírat buď rodinný život, anebo kariéru. Děkuji. Děkuji, pan Koša. Děkuji, děkuji, paní ministrině. Vítáme vás tady u nás ve výboru. Já mám dvě otázky. První otázka První otázku už můžu v podstatě trošičku zestručnit, protože už eh, ji zmínil můj bulharský kolega, to znamená koordinace eh, otázek sociálního zabezpečení a podpory, eh, sociální podpory vlastně různých členů rodiny. Rakousko je členským státem, který chce zavést normy, které se budou lišit podle národnosti občanů. A ve chvíli, a ve chvíli, kdyby tedy příbuzní neměli žít na území Rakouska, tak by docházelo k indexaci těchto příspěvků. Takže úplně nová politika. A dále, co se týče vás jako předsednického státu chci vědět, jakým způsobem se budete popasovávat právě s tímto konfliktem zájmů. Protože e, říká se, že se vůbec v rámci rady indexací nechcete zabývat. Za druhé, osoby s postižením. Včera mm, se konal pátý trialog mezi parlamentem a rádou a komisí, který se týkal právě balíčku zabraňování a odstraňování překážek pro lidi s postižením. Snažíme se nějakým způsobem ukončit tato vyjednávání, nicméně ten včerejší trialog ukázal, že stále existuje velmi mnoho otázek, které vlastně eh, vedou k mnohým eh, názorovým rozdílům a problémům. A proto se ptám vás, jakým způsobem se tomu budete věnovat vy, jakým způsobem to budete chtít vyřešit, protože příští, týd- příští rok nás čekají volby. 80 milionů lidí s postižením žijících v Evropské unii čekají na to, jak se k tomu postavíte. Děkuji. Já budu také hovořit maďarsky. Děkuji, děkuji. Já se eh, samozřejmě chci připojit k tomu, co říkali moji předřečníci. Oba dva moji předřečníci, kteří zmiňovali právě indexaci eh, sociálních příspěvků v rámci jedné rodiny. Situace lidí pracujících v Rakousku je velmi důležitá pro nás, pro všechny, protože samozřejmě je důležité, aby všichni pracující přispívali do veřejné kasy. A vy tady budete zavádět indexaci, která bude vycházet z místa bydliště i když víte, že jde v podstatě o pracovníky, kteří přispívají do státní kasy stejným způsobem jako všichni ostatní. Paní Kozlovská, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Dámy a pánové, paní ministrině, já opravdu velmi srdečně děkuji za to, že jste za námi dnes přišla a za to, že jste nám představila priority rakouského předsednictví. A hned na začátek se přidám k té otázce týkající se indexace. To o tom hovořili eh, naš, moji před, eh, předřečníci. My jsme kontaktovali Evropskou komisi a ta nám zcela jasně odpověděla, že takováto opatření jsou kontroverzní a nepřijatelná. To znamená, ta myšlenka, která je zatím je podstatě nepřejatelná, minimálně pro nás jako parlament. A chci se zeptat, jak tedy Rakousko bude chtít tento konflikt zájmů vyřešit, jakým způsobem se nebo jak se k tomu postavíte. A co se týče žen na pracovním trhu, i tady s tím souvisí několik různých aspektů, protože ženy nejsou na pracovním trhu dostatečně eh, zastoupeny v porovnání tedy i se svou kvalifikací. Ma, hovoříme tady o 11% menším zastoupení a vlastně se 18% eh, nižší mzdy pobírají ženy a ten eh, rozdíl je ještě větší eh, ve výši jejich důchodech. To znamená, to jsou opravdu zcela jasné ukazatele, které poukazují na to, jak eh, rozdílně fungují ženy a muži na pracovním trhu. A potenciálně tady existují eh, možnosti řešení, ale potřebujeme tady konkrétní návrhy, konkrétní návrhy, které by tu situaci mohly zlepšit. Něco takového potřebujeme. A co se týče balíčku slaďování profesního a soukromého života, eh, bylo to tady zmíněno několikrát. Samozřejmě Evropská rada Evropské unie k tomu má jasné eh, stanovisko a jsme velmi rádi, tedy, že toto stanovisko bylo mm, zveřejněno. Nicméně obsah toho stanoviska je pro mě hodně velkým zklamáním, protože rada tady v podstatě jenom hovoří o něčem, jako je otcovská dovolená, to znamená akceptují otcovskou eh, dovolenou, ale individuální práva pro ženy a placenou eh, rodičovskou. Spousta věcí, které s tím souvisí, byla v podstatě radou zamítnuta. Eh, s tím odůvodněním, že je třeba o tom rozhodnout na národní úrovni. A přitom v mnoha členských státech tato možnost vůbec není, co se týče tedy té rodičovské a pobírání rodičovských příspěvků. A chci vědět, jak se tedy k tomuto problému staví Rakousko. Co si o tom myslíte? Co si myslíte o tom opravdu extrémně širokém názorovém eh, spektru. Eh, samozřejmě, že my jsme také ještě nedokončili tu naší práci na, této, eh, na, na tomto tématu, ale eh, víme, že minimálně to stanovisko rady je velmi vzdálené tomu původnímu návrhu komise a i tomu, co v podstatě chceme my. My dnes budeme v výboru Ample také hlasovat, to znamená, že budeme mít trošičku více jasno a doufám, že ta zpráva dnes bude velkou většinou přijatá a poté samozřejmě E, budeme konfrontováni s těmi existujícími rozdíly. A také ještě poslední otázka. Co si myslíte, co si myslíte o průmyslu 4.0 a o tom, jakým způsobem průmysl 4.0 má e, pomoci hospodářskému e, růstu, protože my samozřejmě víme, jaké dopady bude mít na mnoha průmyslová odvětví. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Máme ještě čtyři řečníky na seznamu, ale přesto vám dám nyní možnost reagovat na tyto otázky. Děkuji vám, paní předsedkyně. K otázkám paní Regner a také pana Pirinského to byly podobné otázky, takže je zodpovím na jednou. Evropská pracovní agentura přidaná hodnota vznikne tehdy, když přeshraniční prosazování práva bude po celé Evropě lepší. A návrh zákona je podle mě formulován pouze povrchně a právě proto musíme úkoly pracovní agentury lépe formulovat. A paralelnost této agentury eh, s a jiných orgánů v EU, tomu je třeba se vyhnout. Tady musíme dbát na to, aby EUROS měla přesně stanovené úkoly a pak také pracovní agentura měla přesně stanovené úkoly. Na eh, tomto rozdělení musíme ještě pracovat. My potřebujeme dobře fungující struktury, kde také na kterých se budou podílet také členské státy, to je například v sociálním zabezpečení a také u přeshraničních kontrol a u mediace musíme text zákona ještě upřesnit. Tyto nástroje jsou smysluplné tehdy, jestliže povedou také k lepšímu prosazování unijních předpisů a tím vytvoří přidanou hodnotu pro členské státy. Cílem musí být, aby eh, tak vznik této agentury byl přínosem pro EU a také pro všechny členské státy. Další otázka paní Regner, to je slučitelnost profesního a rodinného života. Tady máme určitý cíl směrnice a tady jde o to, aby směrnice lépe přispívala ke slučitelnosti eh, rodinného a profesního života, aby tato směrnice také pozvedla zaměstnanost v rámci EU. E, mají být stanoveny také minimální normy pro například e, dovo- mateřskou dovolenou i pro otcovskou dovolenou, i pro rodičovskou dovolenou. Tímto způsobem by na evropské úrovni vznikl národ rok na desetidenní placenou otcovskou dovolenou a pěti nedělní, pěti týdenní eh, rodičovskou dovolenou. A také budou mít pracovníci s dětmi do 8 let a také rodinní příslušníci, kteří příslu, pečují o ostatní, budou mít nárok na další formy dovolené a příspěvků. Tady různé formy slučování eh, rodinného profesionálního života, jsou tady různé formy, které se vždy přizpůsobovaly změnám společnosti, zejména bych chtěla poukázat na to, že úroveň odměn během eh, rodičovské dovolené od samého počátku bylo tou nejspornější otázkou na radě. Návrh na to, aby ta odměna byla ve výši peněz nemocenské se nelíbila, neboť nemocenská v Evropě harmonizována není a výše nemocenské v jednotlivých členských státech eh, je velice odlišná. Co se týče toho všeobecného směrování, tady v podstatě bychom nakonec mohli mít flexibilnější model, který by zohlednil národní specifika tím, že by stanovení výšky odměny v členských států bylo právě přenecháno na nich a tak bychom měli realističtější implementaci ve všech členských státech. Já doufám společně s vámi v parlamentu, že budeme mít úspěšný trialog a dospějeme k dobrým výsledkům. Další otázka, to je otázka paní Regnerové k goldplatingu na evropské úrovni. K tomu byla založena pracovní skupina pro subsidiaritu. Včera byl předložena, byla předložena zpráva, eh, kde vidíme, že je dostatečné množství doložek, které zabraňují tomu, aby to bylo takto provozováno. Pan Pirinsky ještě položil otázku, která se týká zneužívání při vysílání pracovníků. Tady je třeba podotknout, že již máme četné předpisy na evropské úrovni s ohledem na vysílání a zabránění sociálnímu dumpingu. Přednedávnem jsme dospěli k dohodě o směrnici o vysílání, pak se máme směrnici o prosazování k vysílání, to je z roku 2014, to je velice dobrý prostředek pro to, abychom mohli posíleně bojovat proti sociálnímu dumpingu. Některé eh, předpisy, které jsou v návrhu na řízení, jako například zlehčený přístup k informacím nebo mediace mezi členskými státy a také společné kontroly členských států, toto již nyní je možné. Evropská pracovní agentura má přispět k tomu, aby stávající právní instrumenty byly uplatňovány účinně a efektivně a aby byly využívány. Návrh na věření momentálně formulován ještě velice nejasně, já už jsem to uváděla, Evropské a rakouské předsednictví se zasadí za to, aby úkoly Evropského pracovního orgánu byly velice jasně nadefinovány. Další otázka pana Perinskerum. 883 a indexace. Nejdříve třeba, aby měl postoj Evropský parlament, takže my čekáme na váš, na váš postoj a pak na radě musíme nalézt kompromisy v několika bodech. V některých oblastech mnoho členských států nebylo spokojeno s dosaženými výsledky a proto nemohli text podpořit. Zejména se to týkalo změnu při odměňování v nezaměstnanosti a potom právě indexace přídavku na děti a rodinných příspěvků. Tady bude důležité, jak se k tomu postaví Evropský parlament. Obsahová diskuze bude moci být započata, až budeme znát postoj parlamentu. Ten balíček v sobě eh, slučuje mnoho různých oblastí a proto by bylo asi vhodné, abychom i na triologu eh, si to rozdělili a abychom eh, jaksi odpracovali jednu oblast po druhé. Řešili to postupně. Já vás ujišťuji, že i zde budu eh, jednat jakožto neutrální zprostředkovatelka, budu zastávat směřování z Rady z června a nebudu hájit rakouský národní postoj. Ještě k tomu, co říkala paní poslankyně Arena. Rakouské předsednictví se snaží o nalezení vyváženého kompromisu s Evropským parlamentem. Čekáme na hlasování na výboru. Nediskriminace je přirozeně také všeobecné směřování k tomuto cíli a poprvé tady máme nárok na 10 dní otcovské dovolené a 1,5 měsíce placené rodičovské pečovatelské dovolené. Já už jsem o tom hovořila, máme tady různé body, které budou zohledněny. A tyto modely se opírají o společenské změny, které se vybíjely mnoho let. To je třeba vše zohlednit. Právníci úsledem. pan poslanec Koš komplexní téma. Tady trialog eh, velmi pokročil za bulharského předsednictví. Zásadní otázky ještě nebude dořešeny. Největší problém je oblast působnosti této směrnice. A je zcela jasné, jak důležité ta záležitost, důležitá ta záležitost je zejména pro osoby s postižením, ale také pro hospodářství. Pro nás je toto téma prioritní a doufáme, že se nám podaří během našeho předsednictví vyjednávání uzavřít. To téma je velice komplexní, parlament a rada jsou od sebe ještě velice vzdáleni, proto budeme mít na, budeme na obou stranách potřebovat mnoho času na přípravu a jednání, tedy znovu otevřeme až na podzim. Další otázky, to byl, myslím, pan Koša a paní Kozlovská a ještě další kolega, se mluvám, jestli ne, to nevyslovili jsme vás správně. Sociální dávky, tady chápejte mne, že nemohu hovořit o národním postoji k indexaci a navíc včera má kolegyně vystoupila k tomuto tématu na výboru FAM. Ráda bych ještě zdůraznila, že Rakousko v této oblasti vše velice pečlivě prověřuje a Samozřejmě, že členské státy se na indexaci dohodly. Evropský soudní dvůr navíc, co se týče přídavku na děti, dal členským státům velký manevrovací prostor a komise sama provádí indexaci evropských přídavků na děti v případě evropských úředníků, kteří nepochází z Bruselu či z Belgie. Další otázka paní poslankyně Kozlovské. Rozdíly v platech žen a mužů. Existuje takzvaný gender pay gap, tedy ten rozdíl. Máme tady tu směrnici o slučitelnosti, která se snaží navýšit zaměstnanost žen a tím také vy lepšit jejich důchody k digitalizaci práce 4.0, průmysl 4.0. Zde jednou, ještě jednou poukazuji na naše setkání, na tuto konferenci v září. Tam budeme diskutovat o tomu tématu. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, paní předsedkyně. No prosím, nyní můžete položit svou otázku. Děkuji vám. Kolegové již položili hodně otázek. Uh, A nyní to funguje lépe. Příští týden se zúčastním zasedání v Vídni, který pořádíte, který se, tato zasedání se bude zabývat robotizací a to je velice důležité pro trh eh, práce. A právě proto chci položit svoji otázku. Myslíte si, že musíme změnit paradigmata, když hovoříme o migraci, o digitalizaci ekonomiky a trhu práce deka, celá desetiletí nám eh, bylo vykládáno, že potřebujeme pracovní sílu mimo Evropu, protože stárne populace, populace. Ale dnes by mohlo dojít také k využívání robotů a umělé inteligence a tato situace by se mohla v budoucnosti změnit. Tak jak propojíte veškeré tyto bývalé a minulé myšlenky se současností? Děkuji. Vážená paní poslankyně, tímto se úplně nezabýváme, ale v současné době se k tomu nechci vyjádřit pro, a příště to probereme tedy bilaterálně. Paní Kunová. Paní předsedkyně, srdečně vás vítám, paní spolková ministrině v našem výboru. Eh, přejeme vám všechno nejlepší pro vaše rakouské předsednictví. Ale já se obávám, že plán rakouského předsednictví je v rozporu s programem u vás doma v Rakousku. Eh, má být navýšena pracovní doba na 12 hodin. Vy víte, že toto je zakázáno evropskou směrnicí. Provedla jste již konzultace s Evropskou komisí, aby takovýto zákon o pracovní době mohl být uh, prosazen? Evropská komise již jednou odpověděla na uh, Eh, písemnou otázku a řekla, že veškeré změny podléhají evropským směrnicím. Je Poukazuje se také na studie týkající se zdraví a bezpečnosti a že všechna, veškerá tato pracovní doba musí být v souladu s těmito studiemi. Zabývali jste se právě také dopady e, těchto opatření na zdraví pracovníků. Můžete se k tomu vyjádřit, protože toto vedlo k velkému rozhorčení, když jsme dostali tuto zprávu. Pan Šuster? Děkuji vám. Paní ministrině, vy jste řekla, že chcete se zabývat také tématem digitalizace a robotizace a zde chcete také uspořádat konferenci. To velice vítám, protože Evropská komise je zde zdrženlivá. Tady vidím, tím, že se zatím nic neděje, komise zatím vyčkává a právě proto se ptám předsednictví rady, jaké konkrétní iniciativy plánujete v této oblasti je mi jasné, že komise navrhuje návrhy, ale rada eh, může také vyzvat komisi, aby konečně začala být aktivní. Takže co konkrétně v této oblasti plánujete? Prosím, máte slovo na zodpovězení těchto otázek. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve paní Kunvek. Srdečně vám děkuji za vaši otázku. I když se jedná o národně laděnou otázku, tak bych chtěla odstranit vaše obavy. Evropská směrnice nepředpokládá denní omezení pracovní doby, jestliže se požaduje 12-hodinová pracovní doba, tak také zabezpečuje 11-hodinový odpočinek a jednohodinovou polední přestávku. A podle pracovního zákona eh, se lze pracovat 48 hodin a jestliže se to rozloží na více týdnů, pak to může být až 60 hodin v rámci čtyř měsíců. Tyto novinky tedy nejsou v rozporu s směrnicemi v oblasti práce. A pokud se týče digitalizace, tak zde v oblasti digitalizace také platí právo návrhu ze strany Evropské komise. A zde kde se tímto tématem budeme zabývat na, na našich formálních zasedání a také budou zpracovány nové studie. Pan Dečen, prosím, máte slovo. Paní eh, předsedkyně, paní ministrině, my jsme tady slyšeli také volání po flexibilizaci pracovní doby. Dnes eh, v poledne budeme také hlasovat o slučitelnosti profesního a rodinného života. A vy jste jste také o tomto hovořila a zmínila jste se o této směrnici, ale pro mě tady vzniká otázka, o zdali pracovní doba není společenskou otázkou a zdali opravdu slučitelnost profesního a rodinného života není zásadní, protože když bude někdo pracovat 12 eh, hodin, tak opravdu bude práce s rodinou neslučitelná. A potom tady máme digitalizaci. Eh, tady se otevírá pracovní eh, doba a délka pracovní doby. Jestliže v digitalizaci ta, eh, v oblasti digitalizace nebude stanovená omezená pracovní doba, pak nebudou lidé chtít v této oblasti pracovat. Pan Becker se pravděpodobně chtěl ještě vyjádřit a položit poslední otázku. Děkuji. Paní předsedkyně. Paní ministrině, já bych rád ještě doplnil téma rodinných příspěvků, když vím, že to není ve vaší kompetenci, ale teda stručně bych tady uvedl jisté zásadní údaje, abych zabránil chybným informacím v oblasti přídavku na děti a rodinných příspěvků, tak jak byste to právě vysvětlila v oblasti flexibilizace pracovní doby, kde je důležitá i dobrovolnost. Rodinné přídavky není součást sociálních dávek, které odvádí pracující. Rodinný příspěvek přídavek na děti vyplácí vlastně zaměstnavatel do fondu, tedy ekonomika do fondu, jakožto přídavek na náklady na život. A proto je logické, že takovýto přídavek na náklady na život se vypočítá podle skutečných životních nákladů. A tam, když jsou nízké, je prostě nutný menší přídavek na děti, než tam, kde jsou vysoké. A přesně toto reguluje indexace podle členského státu, podle statistiky Eurostat, tak jak to již bylo například navrženo Velkou Británii. Toto bez, tak aby to i po Brexitu, či bez Brexitu bylo zavedeno na celou Evropskou unii. A já se ptám, a když o tom hovořili kolegyně kolegové, ta, ta, ta ten orgán pro pracovní příležitosti, Evropský orgán pro pracovní příležitosti. Já schválně to neříkám, že to bude úřad, ale doufám, že to bude spíše agentura. V tom případě bude moci pracovat mnohem efektivněji. Co si o tom myslíte vy jakožto předsednictví rady? Co si tedy myslíte k tomu návrhu, e, že vlastně by byly takto členské státy kontrolovány ze strany EU. Do jaké míry pokládáte takovou tu kontrolní funkci Evropské unie za nutnou? Děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně. Co se týče flexibilizace v pracovní době, k tomu já jsem již řekla vše. Je to v souladu s evropským právem, takže prosím, neobávejte se ničeho. A nyní k panu Beckerovi. Já jsem již vedla mnoha jednání s paní komisařskou Tysonovou o tomto tématu, také co se týče jména toho nového orgánu a domnívám se, že tady třeba dořešit ještě jisté věci, zejména úkoly nového orgánu a cíle. Takže na to se ještě musíme do detailu podívat. Děkuji vám za tuto otázku. A to znamená, že my jsme tedy položili otázky, obdrželi jsme mnoho odpovědí a chci vás pouze připravit na to, že my budeme opravdu co nejaktivnější v průběhu následujících šesti měsíců a budeme samozřejmě eh, klást další a další otázky, na které budeme také chtít sami odpovídat. A Je pravda, že té práce máte před sebou velmi mnoho a byla bych velmi ráda, kdybyste i nadále měla zájem na spolupráci s naším výborem, aby se, se za námi opět někdy podívala. Samozřejmě v souvislosti s vaším pracovním programem jsme opravdu velmi rádi, že jste za námi přišla a paní předsedkyně také velmi laskavě děkuje tlumočníkům Paní předsedkyně říká, jsem opravdu ráda, že jste tu byli, že jste nám pomohli komunikovat. Vím, že čelíte problémům, že jste ve stávce, ale děkujeme vám. Děkuji vám, paní ministrině, děkuji všem poslancům a poslankyním. Děkuji vám a ve 14.30 pokračujeme se hlasováním. Takže prosím, nezapomeňte své hlasovací kartičky.